Drazí kolegové, dobrý den. Vrátíme se k našemu jednání. Toto odpoledne náš výbor TRAN organizuje veřejné slyšení ohledně dopadu Brexitu na námořní dopravu. Cílem tohoto slyšení je vyslechnout si zástupce z oblasti námořní dopravy, hlavně přepravců a přístavních orgánů, tak abychom co nejlépe pochopili, jaká případná rizika tady mohou nastat v souvislosti s odchodem Spojeného království. My bychom se rádi také dozvěděli, jakým způsobem společnosti z oblasti dopravy předjímají změny související s Brexitem a jaké důsledky odchod Spojeného království bude mít na jejich podnikání, konkrétně řečeno na přepravě cestujících a zboží mezi Spojeným královstvím, Irskem a kontinentální Evropou. Také nás bude zajímat, jakým způsobem různé subjekty z této oblasti si přejí se nějakým způsobem napojit na vyjednávání mezi EU a Spojeným královstvím. Budeme mít dvě části. V první části si vyslechneme zástupce přepravců. V druhé části se budeme věnovat diskusi se zástupci přístavů. Každý, po každém panelu diskuse budeme mít otázky a diskusy s panelisty. Samozřejmě, že vítám naše vystupující a dovolila bych se vás vyzvat, abyste nás stručně informovali o této tematice a pak dám slovo poslancům, kteří by nám podali, eh, položili otázky. Každý vystupující bude mít k dispozici sedm minut na svoji prezentaci. Takže dobrý den. Pane Martine Dorsmane, vy jste generálním tajemníkem ECSA, to znamená European Community Ship Owners Association. Děkuji také vám, pane Martine Grifici, který jste ředitelem veřejných záležitostí CLIA Europe. Vítejte. A také zde zdravím paní Sue McKenzie, která je ředitelkou pro Operations and Business Transformation, zvláště v rámci přepravy na ferry. Vítejte na našem výboru. A teď, aniž bychom ztráceli čas, předávám slovo panu Martinu Dorsmanovi na sedm minut. Máte slovo. Very much. Uh, first of all... Děkuji vám první řadě bych chtěl poděkovat za tuto vaši iniciativu, že jste zorganizovali toto veřejné slyšení nejen po, pro majitele lodí, ale pro účastníky na celém tomto řetězci, protože dnes odpoledne nebudeme hovořit jenom o loděřství, o přístavech, o výrobcích lodi, o uh, o dopravě zboží, o spotřebitelích, o tom, když se doprava spozdí, jak to naruší celý tento řetězec. Takže v první řadě stručně o EXE. EXE je združením združení je poměrně malá ale jsme tedy združením 21 eh, takových národních združení majitelů lidí, které se snažíme zastupovat a ochraňovat jejich zájmy. Sídlíme v Bruselu, máme 9 zaměstnanců. Možná trochu obecněji bych řekl, eh, co řekl pan Alat Asland, to je výkonný ředitel eh, Rotterdamského přístavu. On před několika dny řekl, ať se vlády připraví eh, na to nejlepší, protože my se připravujeme na to nejhorší. A tento jeho citát je nejlepším popisem té situace ze strany podnikatelů, protože tu panuje velká nejistota po té, jak ta situace bude vypadat a je třeba se připravit na to nejhorší. Takže je třeba vložit hodně času, prostředků a úsilí a připravit se na ten nejhorší scénář, když nikdo neví, jak to nejhorší bude vypadat vypadat. Ale ještě máme čas. Hlavní otázku tedy, kterou klademe eh, vyjednávacímu týmu na obou stranách, je, aby přišli s obchodní dohodou maximálně možně dobře, dobrou, ale tak se v maximálně nejbližší časové lhůtě. Jsou to opravdu naléhavé, naléhavé otázky, které je třeba řešit. Máme dlouhodobé cíle, je to o rovných pravidlech hry zde v Evropě. Spojené království opustí Unii a možná bude mít více možností na vylepšení jejich podnikatelského prostředí. EU již nyní e, čelí tvrdé konkurenci zemí mimo EU a e, ve Spojeném království se situace může zlepšit. Nyní trošku pozitivnější nálady. Spojené království se víceméně nachází na stejné situaci jako EU, co se týče mm, dohod o volném obchodu na globální úrovni, také co se regulačního rámce týče. Takže tady máme zřejmě spojence, co se týče jednání na úrovni VTO, OECD nebo ILO, IMO. Eh, z krátkodobého hlediska tady máme tři takové okamžitě té priority. Plynulý provoz na moři, tady chci zdůraznit význam dále, také volný pohyb námořní posádek a také přístup eh, na trh a také otázka offshoreové energie, zejména větrné energie. Myslím, že bychom si neměli přát tu situaci, která eh, se stala v nedávné době v jedné blízké zemi. Je třeba situaci monitorovat komise, myslím, rozeslala své závěry eh, všem i vám, co se týče eh, vývozu 365 miliard, z druhé strany 270 miliard, možná v přepočtu na kamiony. V roce 93 1 milion, nyní 4 miliony kamionů ročně a mezi Spojeným královstvím a Irskem 54 tisíc a dříve a nyní 390 tisíc. Ať tedy e, existuje jakákoliv očekávání, no, dopady budou určitě obrovské. A další průsvitka vám to objasní. Co to bude znamenat? E, nyní tedy máme ty námořní služby, to znamená, autorizované, to znamená, že kamiony mohou volně cestovat mezi EU a Spojeným královstvím, že tam prostě není žádná překážka, na, najíždějí normálně na trajekty a výjíždějí z nich, je to naprosto jasná svoboda pohybu. Pokud tam budou tedy ta celní odbavení, tak spoždění budou obrovská. Nizozemská vláda provedla studii, pro Nizozemsko to bude znamenat e, čtyři dodatečné miliardy, co se týče celních e, prohlášení a pro import 700 tisíc eur. E, prohlásili, že to bude vyžadovat asi tisíc dodatečných celníků a nejvě- dohodce, kde to bude potřeba pět zemí, které tedy jsou zapojeny tady do toho obchodování. Francie, Nizozemsko, Španělsko um, a Irsko vedle samozřejmě Nizozemska. Ty budou nejvíce postiženy. Dále svoboda pohybu uh, námořníků zaměstnanců a cestujících. Nyní to máme regulováno legislativou EU, dochází k uznávání těchto eh, zaměstnanců námořníků, to by se nemělo eh, nijak měnit. Ti, kteří jsou tedy na eh, plavidlech EU, tak tě, od těch by se na, na, ze strany Spojeného království neměly vyžadovat dodatečné požadavky. Celá řada uh, evropských společností má například pobočky offshoreové nebo ty ropné platformy na území Spojeného království. Tam se ta situace, pokud by se zkomplikovala, mohla mít negativní dopad na podnikání. No a pak samozřejmě e, přeprava cestujících s účelem dovolené nebo i podnikání Spojené království už tak je mimo Schengen, to znamená celní kontrola, pasová kontrola už probíhá, ale pokud budou dodatečné požadavky, tak to zase bude dodatečný, dodatečná zátěž. No a poslední, ta se týká um, restrikcí na trhu. Nyní tu máme tedy otevřený trh. Um, Spojené království je součástí EU, takže tam by pak byla kontrola veškerých plavidel pokud by se ta současná situace změnila, um, zda by docházelo k převádění uh, vlajky lodě, to by mohlo ovlivnit situaci, pak situace offshoreová, ano, to pobřeží, uh, samozřejmě kolem Spojeného království zásoby ropy, plynu, Samozřejmě, že tam je velká eh, těžní eh, činnost, takže zase to bude eh, také ovlivňovat i situaci v samotných přístavech. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, pane Dorsmane, které vyvolá jistě mnoho otázek. Vy jste řekl, že je nutné se připravit na to nejhorší. Já si myslím, že se pokusíme vyhnout se tomu nejhoršímu, ne připravit se na nejhorší, ale pokusit se vyhnout se tomu nejhoršímu. Takže nyní předám slovo panu Grificovi na sedm minut. Mm, děkuji. Děkujeme za pozvání. Združení Cruise Line Industry je uh, združením evropských rejdařů. Uh, jsme malou částí námořního odvětví méně než 1%, ale převezeme 25 milionů cestujících ročně, představujeme zhruba 50 eh, eh, eh, linek po světě a 50, 15 tisíc cestovních kanceláří co se týče soft nebo hard Brexitu, těžko můžeme dospět k závěru, co to bude znamenat pro výletní lodě, protože vidíme, že doprava cestujících na prázdninové destinace je v jiném postavení. To je odvětví, které momentálně je jaksi výdělečné a příznivé. Brexit by neměl mít eh, velký vliv na výletní lodě, neměl by bránit našim lodím plout mezi Spojeným královstvím a EU. Všechny eh, linky, které mají licenci jak pro letadla, tak pro lodě, by měly zůstat otevřené a to by se nemělo tedy změnit, ani když Spojené království vystoupí a svoboda plavby by měla pokračovat. Brexit by neměl nic změnit ani na tom, jaké pracovníky zaměstnáváme, ať už se jedná o místo bydliště nebo státní občanství. Budeme nadále zaměstnávat lidi odkudkoliv na našich výletních lodích. Pro některé pracovníky, kteří eh, sídlí ve Spojeném království, to ale možná bude komplikace a máme lodě, které navštěvují jak země uvnitř, tak mimo EU, takže on to nebude rozdíl, jestli pojedou do, na Černou horu, do Turecka nebo do Norska nebo, nebo do EU. Je tu určitá míra nejistoty, kterou bychom potřebovali ehm, jak si vyřešit. Jsme zaměřeni na cestující, na prázdniny, takže imigrace představuje starost Eh, pro naše cestující, jestliže připlují na eh, někde u pobřeží a budou eh, jaksi podrobeni restrikcím na základě státního občanství, to je problém. Problém také pro naše zaměstnance, jestliže budou chtít vystoupit na břeh a někteří budou muset mít hm, třeba výzum. Britské Eh, britská vláda říkala jednoznačně, že by nemělo dojít ke změně, co se týče cestujících z našich lodí, a to ani cestujících z Evropské unie, ale eh, celní zpráva a eh, další orgány v, loňské, v loňském roce vydali hm, prohlášení, že by tam vliv určitý mohl být. Eh, naši cestující využívají také třeba společné pojištění eh, a lidé, když si kupují zájezdy, tak na to mají jednu pojistku bez ohledu na to, jestli opouštějí Spojené království do EU. Cestující si již objednávají zájezdy na příští rok a my potřebujeme vědět, co to bude znamenat pro tyto cestující, kteří budou cestovat jednak do Spojeného království, jednak do EU a uh, zajistit jim co nejlepší prázdniny. Co se týče vízové povinnosti, třeba v případě návštěvy EU, předpokládáme, že tato povinnost nevznikne, ale bude potřeba i toto mít na paměti. A e, pan Frhovštát například, když byl ve Spojeném království, tak do tisku řekl, že Britové nemají nárok trávit dovolenou v Evropě. To je sice pravda, ale není to zrovna přátelské. A e, Cestu, britští cestující výletních lodí doufáme budou nadále vítáni v Evropě i po Brexitu mohou do Jihoafrické republiky, do Spojených států a Malajzie a jsou tam vítáni, tak doufáme, že tomu bude i tady. Jsme přesvědčeni, že mm, také vstávající systém ochrany spotřebitelů a zdravotní péče budou nadále existovat i po Brexitu. Zvláště eh, Evropská karta zdravotního pojištění um, a to se bude týkat tedy jak evropských cestujících v Británii, tak naopak Um, a že budeme nadále mít uh, jednotnou pojistku, protože také musí uh, naše úřady myslet na zájmy britských turistů v zahraničí. Um, Takže uvidíme, co nám přinesou příští měsíce. Děkuji mnoho. Merci beaucoup, monsieur Griffiths. Děkuji mnohokrát, eh, pane Grivice, za vaše vystoupení a nyní Předávám slovo paní McKenzie. Sedm minut. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Pěkné odpoledne. Jmenuji se Sue McKenzie a jsem vedoucí uh, PO ehm, Ferris z oddělení pro podnikovou transformaci. To znamená, spolupracujeme s evropskými přístavy, zajímáme se tedy, jak nám technologie může na pomoci vylepšit naše podnikání. PO Ferris, to je celoevropská logistická společnost, Ehm, máme osm hlavních tras mezi Británií, Francií, Nizozemskem, Belgii. Máme 20 plavidel, které přepravují 20 milionů cestujících ročně. Logistické oddělení ehm, také zajišťuje převoz nákladu mezi kontinenty. Cestujeme takto do Itálie, Španělska, Rumunska. Také máme napojení v, na železnici v Oradaje v Rumunsku, to zase zajišťuje dále um, převoz zboží z Asie do Británie. A ještě bych chtěl říci, že někdy před stolety, než eh, jsme v Británii zajišťovali služby poštovní mezi Iberským polostrovem a Británií. Nicméně naše služby jsou, řekněme, integrální, je nutné integrovat všechny druhy dopravy. My zajišťujeme převoz eh, zboží, eh, různých součástek, potravin, léčiv, a přímo zaměstnáváme 250 zaměstnanců ve Francii, 160 v Nizozemsku, 35 v Irsku a dalších 15 v Belgii a určitě ještě jsme zajistili mnohem více pracovních míst v nejrůznějších odděleních a odvětvových činnostech jinde po Evropě. Ano, otázka Brexitu je více než případná, protože to ovlivní provoz mezi Evropou a Eh, Británii. My bychom i nadále rádi poskytovali tyto služby a jsme zapojeni v jednání s britskou vládou a dalšími vládami dalších zemí, eh, s kterými spolupracujeme o řešení Brexitu a celého procesu a přejeme si opravdu, aby dopad Brexitu na naše působení byl minimální. Doufám, že to bylo stručné. Děkuji mnohokrát. Takže Nyní přejdeme na fázi diskuze. A u tohoto prvního panelu expertů požádám vystupující, aby používali pingpongovou metodu. Souhlasíte? A pak budeme mít druhé kolo. To v tom prvním kole bude slovo dáno koordinátorům a pak všem členům, kteří si to budou přát. Takže Nejdříve za koordinátory. Pět minut. Takže na pět minut dávám slovo panu Vilváde Kantovi. Má slovo. Vážená paní předsedkyně, mnohokrát děkuji. Já tady zastupuji Markuse Pípra, svého kolegu, protože on je eh, náš odborník na Brexit, ale bohužel má jiné povinnosti v tomto okamžiku. A proto mám nyní tu možnost vystoupit jako nizozemec. To znamená, my nemáme strach, o, strach z vody, takže mohu položit několik otázek. Chtěl bych položit otázku panu Dorsmanovi a chtěl bych se zeptat, eh, jaké problémy máte, jaké praktické postupy používáte pro řešení problémů? Musíte hned odpovědět. Ano. Ehm, my jsme hovořili o přístavní problematice, také jsme vysvětlovali komisi, jak ta situace vypadá. Měli jsme také určité žádosti. Už třikrát jsme měli jednání se eh, pracovníky komise a měli jsme dojem, že oni chápou, jaké jsou naše problémy, jsou připraveni nám naslouchat, také nám to poslali, ale byli dosti zdrženliví, když se jednalo o to, jakým směrem budou postupovat, ale naslouchali nám. Já bych chtěl položit ještě otázku paní McKenzie a panu Griffithsovi. Je tady ještě nějaká možnost eh, zachránit věci tom přechodném období, eh, víte, do 31. března 2019. Eh, Není to iluze, že tady můžeme ještě něco zachránit? Jak vy vnímáte toto přechodné období? Je to něco, co si přejete? Chcete toto přechodné období? A jaké aspekty budou využívány během eh, tohoto přechodného období? To je taky velice choulostivá otázka, jak to bude fungovat. Jaký přechod to bude? Kam povede tento přechod? To znamená, budeme pokračovat beze změny v té stávající situaci, nebo tady budou změny. Takže to souvisí s tou nejistotou, která tady vládne. A pro podniky je to velmi složité zabývat se touto záležitostí a připravit se na toto přechodné období. Samozřejmě je otázka také, jak dlouho bude trvat toto přechodné období. Já jsem slyšel, že to bude dva roky. To je trošku dlouhé, někteří tvrdí, někdy, někteří tvrdí, že je to krátké. To závisí na tom, jaký tady bude výsledek. Mnohokrát děkuji. A teď, eh, pane Griffiths, já jsem hovořil eh, se zástupci TUI A tady jde o to, že je nutné se připravit na toto období roku 2018, ale my tady nemáme žádný právní rámec pro tuto přípravu. Souhlasíme s vámi a lidé si rezervují dlouho dopředu své zájezdy, a, takže my to sledujeme pečlivě a potřebujeme znát ty přechodné procesy. Naši cestující, když jedou do Spojeného království, tak tam jsou poměrně přísná pravidla už vzhledem k tomu, že jsme mimo Schengen, ale takže to se nezmění, ale změní se jiné věci, jako třeba zdravotní pojištění, cestovní pojištění a podobně. Um, yes, clearly a transition. Přechodné období by určitě pomohlo, to je jisté. A abychom pochopili, k čemu vlastně přecházíme v tom přechodném období. Ale jsem přesvědčená, že technologie pomůže klíčovým způsobem toto eh, usnadnit. Diskuse mimo mikrofon. Pane eh, Dorsmane, Jaké stanovisko vašich britských eh, členů? Ano, britští členové se domnívají, že v tomto okamžiku máme stejné zájmy. To znamená, eh, že bychom eh, měli udržet současný biznis, současné výměny, to je jasné. Je ovšem otázka, jak to bude vypadat po Brexitu. Tedy e, tady jde o to, jaký hlavní cíl to bude. Musíme udržet všechny tyto výměny, které zatím máme. E, samozřejmě, že snažíte se ovlivňovat britskou vládu. Ano, jsou tady určité kontakty a já si myslím, že tyto kontakty by měly existovat, je to velmi důležité. A kolegové také mm, diskutují se zástupci britské vlády. Ty kontakty tu jsou, funguje to velmi dobře. A je tady tato otázka, o které budeme dnes hovořit dnes odpoledne. Na čem se domluvíme? Jak bude vypadat ta dohoda eh, v konečném eh, efektu? Eh, tady musíme z naší strany udělat vše pro to, aby to bylo přehledné a jasné. To je velmi důležité. A ještě pan Griffiths by mohl zareagovat na tu otázku britských kolegů, ne? Ano? Ano, úzce spolupracujeme s um, naší uh, námořní komorou a eh, cokoliv. Samozřejmě snažíme se hovořit se správnými lidmi ve vládě, máme s nimi dobré vztahy a doufáme, že dosáhneme po kroku. OK. Uh, yes. Ano, přesně tak. Úzce spolupracujeme s britskou vládou, jak jednotlivě, tak prostřednictvím eh, námořní komory, takže náš dialog je velmi konstruktivní. Merci beaucoup. Madame Anderson. Děkuji. Paní Anderson, pět minut. Um, thank you. Well, first... Děkuji. Nejprve obecná otázka ohledně legislativy a obecného rámce, třeba nedávná opatření o bezpečnostních normách pro eh, lodě, eh, pro eh, osobní dopravu nebo vzájemné uznávání kvalifikací. Hmm, to je asi otázka na vás všechny nejprve. Máte nějaké obavy, co se týče toho, jak to bude vypadat a fungovat po Brexitu v oblasti legislativy? Beru to tu otázku, která se týká mezinárodních eh, pravidel hry, ale některá evropská legislativa je velice specifická, je to rámec, k kterému se všichni připojili a teď uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnu. To rozhodně je důležité, máte pravdu, hovoříme o mezinárodních eh, Eh, nařízeních pro bezpečnost a ochranu životního prostředí. Pokud by EU potřebovala k tomu ještě navíc zavést eh, nějakou další evropskou legislativu, která by se nevztahovala na Spojené království, tak by to samozřejmě si zasloužilo pozornost, protože by to mohlo eh, ovlivnit konkurenceschopnost evropských rejdařů. Takže se domníváme, že to rozhodně bude potřeba proskoumat. Myslím si, že na, všechny naše lodě fungují v EU, takže dodržují evropskou legislativu a budou v tom pokračovat, ať už budou plout e, uvnitř nebo mimo e, Spojené království a domníváme se, že to jako by se nemělo změnit. My už teď fungujeme v řadě evropských zemích, takže budeme dál dodržovat všechny evropské směrnice jako v minulosti. Děkuji. Další otázka ke Spojenému království a technologickým inovacím, třeba v oblasti paliv, infrastruktury eh, v EU a podobně. Máte obavy z toho, že třeba po odchodu z EU bude eh, třeba tady nějaká ztráta expertízy nebo Eh, inovací třeba mm, Ptám se tedy hlavně pana Dousmana, ale možná i paní McKenzie. Můžete mi to vysvětlit? když eh, dojde k poklesu financování, eh, třeba eh, přístup k evropskému financování ve výzkumu a ve vývoji nových paliv a budování nové infrastruktury, která je relevantní pro budování ve Spojeném království jakožto destinace pro vaše aktivity. Jestli třeba by nebyl problém s mírou investic do budoucna, které budou v budoucnu jenom naše vlastní. No jo, já jsem ale taky přemýšlel o tom, že eh, bude obecně mm, deficit, který bude třeba řešit, takže třeba peníze, které budou k dispozici pro projekty TNT, tak ehm, to, ten stejný problém vlastně budou mít eh, evropské země, protože, jak vy správně říkáte, námořní doprava čelí různým environmentálním výzvám a my chápeme, že je potřeba, aby naše flotila byla zelenější a v tom eh, je potřeba podpořit vědu a výzkum. A peníze z EU jsou důležité, protože odvětví zatím čelí těžkým ekonomickým dobám. Rydaři nemají peníze plné peněz, eh, takže potřebujeme s tím pomoc. A rozpočtové důsledky vystoupení z EU by eh, mohly také toto odrážet a v oblasti infrastruktury ta výzva dneska spočívá především v tom mít k dispozici RNG ve všech přístavech v EU a ve Velké Británii a toto zafinancovat, tam ty zdroje poklesnou a pro ozelenění e, e, námořní dopravy by to bylo užitečné. A ještě poslední otázku na paní McKenzie jinou. E, komise snad řekla minulý měsíc, že nebude možné používat eh, britské certifikáty na evropských eh, lodích. Nevím, jestli je to pravda, bylo to v tisku, takže to máme problémy, co se týče pracovní síly, ochrany eh, pracovních sil, udržení u dobré úrovně ochrany pracovníků a dostatečně vyškolených pracovníků. Můžete něco stručně k tomu legislativa je na stole v, v parlamentu a v zemích EU a oni rozhodnou o tom, jaký dopad to bude mít na naší zemi. E, my máme pracovníky ze všech možných zemích uvnitř EU, mimo EU a to se nezmění. Ale co britští námožníci, jestli budou smět třeba pracovat na evropských lodích? Obávám se, že to zatím nejsem schopná vám říci, to opravdu není v mém eh, rezortu, ale mohu se pokusit to zjistit. Děkuji mnohokrát, takže pokračujeme s paní Foster. Máte pět minut, paní Foster. Děkuji. Omlouvám se, ale nezastihla jsem první prezentaci. Měli jsme eh, zároveň další setkání. Myslím, že Kiefer Hofstadt se nevyjadřuje za velkou většinu členů tohoto parlamentu. My máme velice kvalitní vztahy a tento náš výbor pro dopravu je velice produktivní. Osobně velice spolupracuji s britskou námořní komorou. Jsem tu již Dlouho spolupracuji s Davidem Dinglenem, také jsme se setkali eh, i několikrát v rámci jednání ISPI and Ferries. Jak Martin a Sue zmínili, Chris Dreamings oznámil plány pro to, aby napomohl právě vytvářet nějaký ten model a tu vyhlídku do budoucna po Brexitu a v rámci té vize určitě bude zapotřebí podporovat růst, protože jsou tu stovky tisíců pracovních míst a miliardová přispění do britské ekonomiky. A jak jakou vizi tady byste chtěli, aby on, jakožto státní tajemník, chtěl prosazovat? Prosím, stručně. Ano, já si myslím, cokoliv nám umožní fungovat plynule ve Spojeném království, i co se týče například migračních kontrol, i při proclení zboží a podobně. Eh, přáli bychom si, kdyby tu mohlo znovu být nastolena no, ta stejná pravidla pro všechny. No a za naši stranu využívání technologie, aby se zajistilo, že všechna ta prověřování a kontroly v přístavech, ať zboží nebo osob, tak, aby to mohlo být plynulé. Na to, o to jsme aspirovali i, i před hrozbou Brexitu. Ty systémy v podstatě nyní máme jen je třeba, jak je budeme moci používat tak, aby prostě to neohrozilo plynulost té přepravy. Děkuji. A ještě jednu věc, také eh, se obracím na vás oba. Vidíte tu nějaké možnosti pro nějaké pozitivnější obchodní ujednání nebo možné rozšíření některých bilaterální ujednání do, směrem do Asie, Oceánie, Ameriky? Tam máme samozřejmě dobré uh, obchodní vztahy, ale co eh, já zasedám i v delegaci pro Austrálii a Nový Zéland, mimo eh, také delegace pro Spojené státy. Oni určitě by rádi projednávali nějaké bilaterální dohody, určitě k tomu dojde v danou chvíli, ale jaké možnosti vidíte pro Spojené království po Brexitu mohou vyvstat? ze strany PNO Ferries. Nyní tedy veškeré naše operace zůstávají v Evropě. My se nezaměřujeme třeba na služby směrem do Austrálie nebo Nového Zélandu. Možná teda bych se obrátila na Martina a, a, a Martina. Ano, my tady jsme globální, co se týče těch okružních plaveb, takže samozřejmě Asie, Austroazie, to je velice zajímavá oblast. Vidíme, že jednak od nich i tam prostě je tu nárůst zájmu, takže je to oblast, o kterou se budeme zajímat. Já si připomínám, že už tu bylo nějaké tiskové prohlášení ohledně tedy e, zisků z možných dohod o volném obchodu mezi Spojeným královstvím a dalšími zeměmi, že tyto by mohly kompenzovat případné ztráty, pokud tedy budou ztráty pro obchod po Brexitu. Pokud se nemýlím, bylo to takové uh, plné pochyb, tedy zda eh, to, tam bude určitý benefit nebo minimálně zda to může kompenzovat. Bylo tam takové stanovisko, že ten konečný výsledek stále bude negativní i přesto vyjednávání nějakých možných obchodních dohod, takže to je víceméně vše, co k tomu mohu já říct. Děkuji. Jenom abych na to zareagovala, protože ještě mi zbývá trocha času. Já jsem velice optimistická a myslím, že to budou jenom maličké změny po Brexitu ohledně dalších partnerů. Ano, budou tu výzvy a technické záležitosti, které budeme muset vyřešit. A já opravdu jsem plná naděje, měli bychom být pozitivní a určitě budeme mít velice kvalitní vztahy s našimi přáteli zde v Evropě. Takže ještě jednou vám děkuji za to, že jste se dostavili za naši skupinu EKR. Vám velice děkuji. Děkuji, paní Foster. Paní Meissner, máte slovo na pět minut. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také všem těm, kteří tady vystoupili. Já navážu na Jackie Foster. Jackie Foster hovořila velmi optimisticky. Já jsem taky normálně optimistická a přála bych si, aby to tak také bylo a vy si to také jistě přejete, ale já se obávám, že to tak nebude. Takže spíš jsem názoru Lucy Anderson. Někteří z vás se odkazovali na dobré jednání s Londýnem, s britskou vládou. To je pozitivní samozřejmě. A pan Dorsman řekl, že už také té Bruselu eh, řekl, co si představujete, že vám naslouchali, ale nereagovali. A to je ten velký problém. To souvisí také s těmi negativními problémy. Na to musíme myslet, jaké budou dopady. A teď bych chtěla navázat na paní McKenzo, o, Tam je vlastně provoz mezi Spojeným královstvím a EU, Evropou. A tady je z roku 2013 dohoda mezi Francií a Spojeným královstvím ohledně celních podmínek. Já myslím, že tady musíme mít také novou dohodu ohledně přistěhovalectví z tohoto hlediska, eh, tedy z hlediska vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. Co si o tom myslíte? Já jsem o tom slyšela a je to E, otázka jednání francouzské a britské vlády, aby našli nějaké řešení a my pak uvidíme, budeme se snažit, abychom minimálně, jak si minimalizovali dopad na naše fungování. Ano, to by byla jedna věc. Kdyby to takto mohlo zůstat jako nyní, tak by to bylo pro váš biznis v pořádku, ale já se obávám, že to tak nebude. Tady bude v podstatě mm, jasná vnější hranice, která bude přes tento kanál, takže právně to bude muset být ošetřeno jinak, ale to nemůžeme teď vyřešit. Bezpečnost a ty příslušné předpisy by měly být stejné, mělo by to být ve shodě s IMO, to je mezinárodní, není to Evropa. Ale co se týče zaměstnanců, vy jste řekla, že byste si přála, aby zaměstnavatelé podporovali svobodný pohyb. Samozřejmě to by bylo žádoucí. Ale pokud tady už nebude ta evropská kvalifikace platná pro ty námořníky z Velké Británie, tak tady můžou být určité změny. A co to bude znamenat pro vaše aktivity v tomto smyslu? Herr Dorsman, ja. Um, dank u wel voor uw vraag. Uh, over, uh... Děkuji mnohokrát za tuto otázku, nebo za tyto otázky. Takže já mohu říct jednu věc. My máme celosvětové dohody a samozřejmě, že to ovlivňuje také pracovní podmínky a tady jsou víceméně stejné podmínky, které platí na celém světě, takže tady nenastanou žádné změny. Ale to téma je opravdu velmi důležité. Pak jsou tady ještě další body, o kterých jste hovořila. Eh, členské eh, státy Evropské unie Eh, používají svoje pravidla kvalifikace, to znamená diplomy, certifikáty a to by mělo v budoucnosti také platit. Například eh, pokud britští námořníci budou pracovat pod eh, nizozemskou vlajkou, tak jejich vzdělání a jejich kvalifikace by měla být uznána. A i naopak, to je velmi důležité a musí to být správně regulováno. A co se týče přípravy, odborného vzdělávání, i tady máme základní pravidla a dohody. To znamená, podle Evropské unie, eh, eh, Evropská unie uznává eh, odbornou přípravu námořníků i z neevropských zemí. Takže v každém případě i Spojené království musí takto postupovat. A pak je tady další, druhý bod. Co se týče podmínek jako takových, tak tady já myslím, že by neměly být nějaké závažnější problémy, protože by to nebylo v zájmu nikoho. Děkuji. Já mám ještě jednu otázku na pana Dorsmana, protože vy máte taková krásná přání. Já si je přeju taky. Eh, vy jste hovořil také o těch přístavních eh, problémech a trafiku nebo dopravě v této oblasti. Jak by to mělo tady vypadat? Jaké jsou tady eh, problémy? Týká se to otázky Um, nedostatku bezpečnosti. Ano, tady budou změny, tady budou kontroly, ale je otázka na jaké úrovni. Například i z hlediska eh, zdravotnictví. Eh, víte, že máme asi 130 nizozemských podniků, eh, které musí mm, předávat celní prohlášení Eh, takže eh, tady je otázka, jak to bude vypadat z hlediska přechodu na ten nový systém. Takže to je opravdu velký otazník, eh, jak to tady bude vypadat. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, paní Majster. Paní Vieux, chcete hovořit? Monsieur Kistelor, pour 5 minutes. Pane Kistelo, pět minut, také nechcete hovořit. Dobře. Monsieur Riquet. Pane Riquet. Máte slovo na tři minuty. Já tři minuty potřebovat nebudu. Já mám jednoduchou otázku na každého ze tří řečníků. Jaký přínos vidíte mm, pro Velkou Británii e, v důsledku Brexitu pro vás? V čem to bude pozitivní? Eh, Děkuji za otázku. Výhody Brexitu pro Spojené království? Já na to můžu odpovědět pouze z pohledu námořní dopravy. A obávám se, že se budu opakovat. Ono bude záležet na tom, jaký bude nakonec, jaká bude ta dohoda co bude rozhodnuto. Pokud ta situace zůstane podobná eh, stávající situaci, tak to bude jiné, když, když eh, se situace hodně změní a ne moc pozitivně. Signály, které zatím dostáváme, vyvolávají u nás velké obavy. Podle toho, co slyšíme, možná jsou to jenom politické signály z komise, no nicméně signály. A zdá se, že se věci budou měnit. A zdá se, že Spojené království bude v horší situaci než dnes. A to je problém, se kterým potom naše odvětví se bude muset poprat. Vy jste říkal, že nebudete potřebovat víc času. No ne, ale jako co teda to přinese? Já chápu vaše obavy, ale očekáváte i něco případně pozitivního, že třeba dosáhnete na něco dobrého pro Spojené království v důsledku Brexitu? Um, als, ja, kijk, wat, wat er zou kunnen gebeuren, en daar heb ik al even co by se mohlo stát, pokud by byla lepší atmosféra v britské vládě pro námořní dopravu, pak by třeba se zlepšila konkurenceschopnost schopnost a naš, našeho odvětví a třeba by rejdaři mohli uvažovat o um, um, jaksi rozšíření svých aktivit což je zase ale starost pro Evropskou unii, aby zajistila jaksi rovné podmínky mm, pro mm, své mm, e, e, námožní dopravce. Z pohledu e, námožních eh, prázdninových výletů eh, my eh, pouze 4% britské populace strávilo prázdniny na parníku, takže my uvidíme, hm, pro nás evropští klienti představují velikou většinu našich klientů, takže zatím je to business as usual a žádnou velkou změnu nevidíme. Z pohledu hm, Pino Ferries um, hm, já si myslím, že to bude velká příležitost transformovat naše podniky, využívat technologie třeba rychleji, než kdyby k Brexitu nedošlo. Děkuji, paní Klun, máte tři minuty. Děkuji. A děkuji všem hlavním řečníkům za jejich prezentace. naprosto chápu, že je opravdu velice těžké, když nemáme jistotu o tom, hovořit tedy, jaké to bude, jaká bude situace, zda bude Spojené království členem jednotného trhu a celních dohod a podobně. Když jste zmínila technologie, to je velice důležitá oblast a pan Dorsman zmínil tu plynulost na moři. Myslíte si, že technologie toto může zajistit, tyto nové zkušenosti? Já Naprosto souhlasím s těmi připomínkami, že technologie tady mohou hrát velice důležitou roli, pokud tu budou tady dodatečné požadavky také pro přepravu cestujících. To bude stejná situace. Když cestujete do Kanady, musíte vyplnit nějaké formuláře a zaslat je a všechno je v pořádku. Určitě technologie mohou hrát velice důležitou roli. Ano, já naprosto souhlasím, když se podíváte, jak funguje letectví v posledních letech, co se týče využívání technologií, tak tady si myslím, že námořní oblast je trochu pozadu a je to určitě dobrá příležitost se podívat na nové technologie. Ty technologie už tu jsou, už se používají. Je nutné je využívat maximálně. Z mého hlediska prostě to vylepšilo eh, obrovským způsobem třeba ty celní postupy. Ještě eh, dotaz na pana Dorsmana mm, je, bude tu jednotný trh pro námořní přepravu. Tady budou jiné požadavky, jiná pravidla e, při té přepravě mezi přístavy ve Spaném království a EU. To asi ani netýká. Mezi Brexitem ono už to tak prostě je. E, já si myslím, že se odkazujete na tu stávající situaci s přístavy Eh, ty eh, reportingové povinnosti, co musíte nahlašovat před vstupem do přístavu a podobně. To je pravda, je to pořád taková velká výzva pro loděřství a pro posádky lodí, když mají z Británie připlouvat do evropských eh, přístavu. My v tomto čekáme na návrh Evropské komise v brzké době a doufáme, že se toho chopí také brzy Evropský parlament, aby se situace vylepšila. Ale určitě je to také zase záležitost, kterou mohou na pomoci vyřešit technologie. Já technologie naprosto podporuji, ale samozřejmě je s tím spojena určitá oblast nákladů a zase pro ty menší společnosti a podniky to bude nákladné jak na čas, tak na zaměstnance. Ano, technologie technologiím, ale budou tu náklady. Ano, já to chápu, jenom jsem chtěla mít tu otázku zodpovězenou a také to, co z naší strany EU můžeme udělat, aby se navýšila ta efektivita v přístavech. Ještě eh, panu Griffithovi jsem eh, chtěla říci, že doufám, že britští cestující a lidé na prázdninách to budou vítání. Eh, vím, že Irové z jižní oblasti eh, v tomto dokonce vedou. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Klun. Pane Kestelo, vy jste se vrátil, takže máte tři minuty. Můžete se do toho pustit. Jste na řadě. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, zazněla to velice dobrá otázka o tom, jaké benefity bude mít Británie, nebo obecně zda vůbec bude mít nějaký přínos Brexitu. A, a myslím, že co tu zaznělo nejčastěji bylo, že ne, protože realita je taková, že britská vláda říká, že nemá žádný záměr zůstat v jednotném trhu nebo v celním unii. Já nemohu říci, že to nebude mít dopad na námořní dopravu, zejména když to zahrnuje přepravu zboží. Neočekávám, že na to odpovíte, ale chtěl bych se zeptat panelistů, jak si myslí, že Evropa o 27. bude mít nějaký přínos z britského odchodu. But, well, I'll take a... Myslím, že to je pro nás příležitost vše revidovat a zamyslet se nad tím, jak budeme fungovat společně v budoucnu a na obou stranách převyjednat ty způsoby myšlení a postupování. Je to určitě příležitost pro obě strany. Merci. Děkuji mnohokrát. Pane Taylor, já jsem se také zapsala na seznam, protože vy už jste hovořil, takže já bych chtěla být, chtěla bych trošku předjímat to, co jste řekl, pane Dorsmane, to znamená to nejhorší, pokud tady nebude dohoda. Tak je zjevné, že bude nutné zdvojnásobit celní tarify pro vstup do Evropy. Předjímali jste eh, takovouto situaci, pokud nedojde k dohodě? To je moje první otázka. Ehm, ja, als, als, als er geen akkoord komt, dan gaan de regels gelden van de. Ano, v takovém případě budeme muset používat pravidla VTO. A to znamená, že se budou skutečně platit cla také při dovozu i když tyto celní poplatky se snížily v posledních deseti letech, ale ta situace bude vypadat úplně jinak než v současnosti. Tady nejsou žádné pochybnosti a budou tedy i dovozní cla. Ale samozřejmě to závisí na tom, jak to bude v budoucnosti vypadat. Jak jsem říkala předtím, naše stanovisko je jednoznačné. Vždy bude zboží k dopravě a lidé budou cestovat mezi Británií a Evropou a my jim budeme zas poskytovat logistické služby s mm, podporou nových technologií. OK. Me, me, merci. Děkuji. A moje druhá otázka. Já bych chtěla pochopit, v čem by Brexit mohl změnit přitažlivost některých obchodních linek. Já to vysvětlím. My víme, že existují velká, velké mezinárodní přístavy eh, v Anglii, které realizují export a import. Jsou to opravdu vstupní přístavy pro doručení zboží. Chtěla bych vědět, zda tento mezinárodní obchod je stále zajímavý, pokud tam vznikne hranice. To je první otázka. A zda Rotterdam nebo Amsterdam nebo Zebrugy, zda tyto evropské přístavy mohou eh, jaksi přetáhnout aktivitu eh, do těchto přístavů, jestli se přesune tato činnost do těchto evropských přístavů. Ano, tady nemáme žádné studie, neprovedli jsme žádné studie ohledně posunu těchto obchodních aktivit. To je tedy první obecná připomínka. Samozřejmě vše eh, změní celá řada věcí. V takovémto případu eh, vzniknou tady jiné situace, přístavní situace budou jiné, Samozřejmě, to se v každém případě bude dít, například v Rotterdamu. Budou tady změny. A pak ještě mám druhou obecnou připomínku. Pokud tady budou ty nové hranice, je důležité vědět, jak to bude vypadat. A samozřejmě jakákoliv nová hranice je důležitá a přináší změny z hlediska obchodování. Takže tady jde o to, jak bychom měli tu situaci zvládat, aby tady nebyly překážky pro toto obchodování. My už jsme tyto diskuse měli v Evropském parlamentu. Je tady také systém eh, povolenek, ten se také týká lodí a i tato otázka bude muset být eh, řešena. Eh, samozřejmě tady budou některé zajímavé dopady, například přesun z Číny do Spojeného království. A samozřejmě, eh, že v takovém případě to nebude spadat pod eh, systém povolenek v Evropské unii. Takže eh, je otázka, jak bude toto obchodování i s Evropskou unii fungovat. Zda nedojde k určitému odklonu tohoto obchodování. To je velice důležité. Samozřejmě tady bude snaha vše optimalizovat. Děkuji. Hm. Takže nyní Znovu dávám slovo paní Andersenové a potom pan Binder van Komp na závěr. Jen stručně, abych se připojila k tomu, co řekl pan Rike o podnikatelském rozvoji. Už někdy před deseti lety jsme zaznamenali mnohé kvalitní cesty pro ty výletní lodě, třeba mezi Skandinávii a Británii. Tak mě zajímá, zda tu budou nové trasy nějak vymezeny anebo omezeny jen z důvodu nějaké podnikatelské nejistoty. Já to vnímám ve vztavu k Irsku, e, třeba z Korku do Španělska, vyhýbá se to Spojenému království. Není to, to tak, že se prostě budete snažit maximální možné míře vyhýbat Spojenému království? Já si myslím, že to je v souladu s tím, co jsem e, vyjádřil naposledy. Pokud tu budou změny, tak odvětví se bude snažit přizpůsobit to může být eh, tedy příslušný eh, dopad a uvidíme se, jak se tedy odvětví uspůsobí a jaké podnikatelské řešení najde. Mikrofon. Omlouvám se. My jakožto společnost se vždy díváme na potenciál nových tras, to se určitě nezmění ani s Brexitem. A já si myslím, co se těch výletních lodí týče, tady ta destinace je králem. Pokud o ní bude zájem, prostě tak se budeme snažit, abychom to rozvíjeli, aby to bylo plynulé. Merci beaucoup, monsieur Vim. mnohokrát. Pan Kamp na závěr, prosím. Ehm, Paní předsedající, já bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za Markuse Pípera, ale mám ještě jednu otázku. Na úvodu pan Dorsman hovořil o offshore. Mohl byste nám říct něco víc tady k tomu? Protože se jedná o mezikontinentální oblasti a vztahy, takže vnímáte tu, že to budou uh, problémy, co se týče odlišného vnímání a interpretaci. S čím tady můžeme počítat? No, Ono se to týká přístupu na trh, loďařství, to není jenom přeprava zboží, ale také poskytování služeb v oblasti plynu, těžby ropy, takže jsme aktivní samozřejmě i v těchto činnostech a přeprava například personálu k těm různým elektrárnám a platformám a podobně. Je tu celá řada dalších aktivit v tomto segmentu. Ropa, to už je dlouhodobá záležitost, bioenergie, to je zase relativně nová oblast na moři, takže je to otázka týkající se přístupu na trh podniky Evropské unie mají přístup na ty kontinentální britské platformy. Otázkou je tedy, zda se toto změní a aby Spojené království tady nestanovovalo nějaké podmínky, že ti, kteří jsou tam už aktivní, budou muset mít britskou vlajku nebo že budou mít určitý požadavek na minimální počet britských pracovníků a podobně. Uh, Uvidíme tedy, eh, víme, eh, jak je to ve Spojených státech, o co tam jde. My bychom byli rádi, kdyby k tomu nedošlo ve Spojeném království. To je naše hlavní obava. Merci. Děkuji mnohokrát za tento první panel. Já myslím, že můžeme mm, zatleskat panu Dorsmanovi, panu Griffithovi a paní McKenzie. Děkuji mnohokrát. Děkujeme za to, že jste nás seznámili s některými směry práce, s tím se snahou najít řešení. Vy všichni souhlasíte s tím, že by tady mělo být toto přechodné období, že potřebujete toto přechodné období, bez ohledu na to, jaká pravidla tady budou. Všichni tři souhlasíte s tím, že není možné ze dne na, dne, eh, na den eh, přejít do té nové situace. Takže alespoň vás, eh, vaše stanovisko tady v tomto smyslu zaznělo a v každém případě můžete se spolehnout na náš výbor TRAN, který je rád, že s vámi mohl diskutovat. Takže děkuji mnohokrát a hned se obrátím na eh, druhý panel. Allez, nous continuons. Takže pokračujeme. Eh, požádám pana Joachima Kuense, eh, pana Orely a pana Linktona, aby se laskavě dostavili na tribunu. Ah. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát všem třem vystupujícím za to, že přijali naše pozvání. A nyní tedy budeme hovořit spíše o otázkách přístavů. Takže začneme hned, vzhledem k tomu, že jsme v Belgii, začneme vystoupení pana Koence. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Vy jste generálním ředitelem přístavu Zebrug a vy nás seznámíte eh, s některými informacemi na otázku, jaké budou dopady Brexitu v souvislosti s tím, co prožíváte v terénu ve vašem přístavu. Dám vám sedm minut k dispozici, tak jako všem ostatním, a poté budete moci diskutovat s mými kolegy. Takže, pane Kuenci, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, jsem velice ráda, že jsem, eh, velice rád, že jsem zde. A velice mne těší, že tu mohu být. Hovoříme tedy o přístavech, vidíme, díváme se na už tady už máme od, eh, od 15. století námořní aktivity. Už ve 14. století tedy se tam obchodovalo a tak to bylo tedy v 21. století a bude to i nadále, ať s Brexitem nebo bez Brexitu, budeme hrát významnou roli v přepravě zboží do Spojeného království a zejména nyní teď, jsme tu proto, že náš postoj je velice jasné v obchodování. My přivážíme zboží do Evropy jak po cestě, po železnici, v kontejnerech, z evropského kontinentu i do Spojeného království z přístavu Zebrugge a tam pak dále do Ruska a dále. 46% našeho obchodu je propojeno s britskou oblastí. To je proto, že tedy náš postoj je opravdu velice, eh, ty vztahy jsou velice propojené. A když se podíváme tedy na eh,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 tak eh, tady to je oblast blízká severní Francii, Belgii, je to napojeno také na textilní továrny, potravinářský průmysl, automobily, součástky, farmacie, syntetika, strojírenství. To všechno směřuje na vývoz do Spojeného království, protože 67% našeho obchodu je export, 33% je import. My také přivážíme z celé Evropy z východní Evropy, ale také z Itálie. 50 vlaků týdně z Itálie e, směřuje do Zebruge a dále do Spojeného království. A zase toto vše díky historickým vztahům. A stejně je to tak s Francií a jinými oblastmi. Když se podíváme na tu britskou stranu, tady máme tu londýnskou oblast, nebo i oblast na severu, a to je stejně tak důležité, zase to přivážíme e, Eh, jsou to vztahy a služby dělané vyloženě na míru, co se týče distribuce zboží. A naší ambicí tedy je eh, pět eh, tisíc přímých pracovních míst a myslím si, že ten význam tady je naprosto tedy jasný. Máme 70 služeb týdně takto dělených na míru. To znamená, dovážíme zboží do přístavu, tam máme nějaké 2000 pracujících jenom ve skladech a následující den už je to v Londýně, Glasgow, Manchesteru nebo kdekoliv to potřebujete. A co je důležité, toto vše musí být velice efektivní, přímo dodané na čas, jak je to důležité. A zvlášť třeba u potravin, to musí být opravdu dodáno včas a vše musí být plynulé. A pak tu máme tedy také automobilovou oblast. Zase e, Tady máme nějakých 2,8 milionů nových vozů, které se takto převážejí, e, ale i na Blízký východ, do Mexika a do Spojených států a e, celkově tedy téměř 1 milion automobilů, 70% je export a zase 30% import ze Spojeného království. Takže zase tento druh e, vztahu a obchodu je důležitý i pro Spojené království. Ještě chci dodat zase e, důležitost transitního zboží, doufám, že i po Brexitu tu bude tento druh transitní služby, třeba společnost Toyota, která má základnu v našich přístavech eh, že to nejsou jenom produkty ze severu Francie, ale z Jižní Afriky, z Japonska, z Turecka. Směřuje to přes tyto přístavy. Zase to zahrnuje obrovskou hodnotu, obrovský počet pracovních míst. A teď tedy k tomu Brexitu, ať je jakékoliv to rozhodnutí, budou důležitá ta obchodní mm, ty obchodní e, dohody a síla eura, čím silnější bude euro, tím více bude ovlivněn export v mimo evropských zemích, to zase bude mít dopad e, na cenu výrobku. Taková je tedy situace, ale musíme tedy k tomu ještě doplnit e, také určité obchodní dopady a cla. Může to být 10% pro cla, pro pomerančový džus 12 a 25%, pro čokoládu 8%, pro koberce 8% a jsme přesvědčeni, že se musíme tohoto vyhnout. Belgie bude platit eh, eh, určitě milionové částky jenom v těchto clech. A Například ve Flandrech zase e, to ovlivní pracovní e, místa, mohou to být podstatné stránky, hovoří se o desítkách tisíc pracovních míst. Takže jak jsme připraveni, co děláme, jak zareagovat na tyto otázky. Určitě obchod bude existovat i po Brexitu, ale hodně se tedy soustředujeme tedy na uh, to, že dojde k navýšení těch e, vývozních prohlášení a to bude způsobovat tedy e, potřebu takzvaných digitálních systémů, tedy aby se všechny údaje propojily, aby se tedy všechny strany zapojily, aby opravdu byly propojeny celnice z kontinentu s tou platformou ve Spojeném království. Také je pro nás důležité a probíhá jednání s dalšími přístavy na druhé straně a v neposlední řadě ještě, že musí být jasné přechodné období, to tady již zaznělo ať tedy to bude jakékoliv, musí ta dnešní situace pokračovat a my si přejeme tedy, aby se to změnilo jenom jednou, ne aby to bylo jedna změna v tom přechodném období a po přechodném období další změna, aby to byla jenom jedna jednorázová změna. Ale to přechodné období je velice důležité. Musíme tu mít jasné, komplexní obchodní dohody, které zajistí plynulý pohyb zboží. A pak je důležité také jasné podmínky pro tranzit, pro situaci evropských belgických eh, přístavů, aby se eh, tu nebyly také nějaké další obchodní bariéry. A dále, co si přejeme, jakmile to bude možné, začít přípravy v terénu, nečekat do konce jednání, abychom začali s těmi přípravami eh, v terénu my už eh, máme také samozřejmě vyhraněné náhory, názory také na ty eh, podmínky, aby byly rovnocené. Prostě nechceme stát stranou, chceme mít stejnou pozici jako ty ostatní země. To jsem chtěl dodat, protože samozřejmě eh, jsou tu velké příležitosti a povede to zase i k větší míře přímého obchodu s Irskem. Děkuji mnohokrát, pane Quincy, za toto vystoupení, které bylo přednesené v tom stanoveném čase. Bravo. A bylo to velice jasné. Vy jste zdorazňoval přechodné období a také jasnost pravidel, zvláště z hlediska nových obchodních dohod. A nyní dávám slovo vám, pane Oreli, z dublinského přístavu. Takže Eh, vy můžete nyní tedy učinit vaši prezentaci a pak odpovědět na otázky. I'm from the Dublin port. Jsem z dublinského přístavu. Dublinský přístav je největší v Irsku. Já jsem inženýrem a velkou výzvou v dublinském přístavu je zajištění infrastruktur, takže se staráme o to, aby vše fungovalo dlouhodobě. Jak uchopit Brexit? Zatím pořádně nevíme, jak to uchopit. Snažíme se připravovat nějaké plány. Máme tu takových pět hlavních otázek. Myslím, že od začátku, již od prosince, když pan Barnier eh, vyprodukoval tady tuto prosvitku o těch možných možnostech po Brexitu, a chtěl tam zvýraznit ty britské červené linie. Už tady nebudeme hovořit o možnostech tvrdého nebo měkkého Brexitu. Prostě Brexit je Brexit a toto je naše východisko, z kterého vycházíme. Co se stane na politické úrovni, to už je něco jiného. Ale Připravit se tedy na to nejhorší a doufat v to nejlepší, to, tak toto asi bude nejlepší, ale už se snažíme vymanit z toho politického vlivu. Pro nás je důležité zajistit dostatečné infrastruktury v přístavu. Takže toto máme na paměti a snažili jsme se připravit v takové infrastruktury, které posílí dublinský přístav. To není nic světoborného, ale musíme to provést správně posílit irské celnice, ministerstvo pro potraviny, také oblast e, imigračních služeb. Do konce března tady budeme mít specifikace pro příslušná odvětví a pak budeme mít plánovanou komisi, to bude trvat několik týdnů a pak budeme připraveni e, v březnu 2019. Když to nebude zapotřebí, tak to bude výtečný výsledek, ale bude mnohem lepší, když budeme připraveni i když to pak nebude potřebné, než aby to bylo potřeba a neměli jsme plány. Co se čísel týče, tady se soustředím na ta dvě červená čísla, co bude Brexit znamenat pro Irsko. Jak pan Dorsman již řekl, co se týče objemu pro Dublin, Dublin už má neevropské zboží nějakých 190 tisíc jednotek ročně z Rotterdamu přes celnici. V březnu 2019 to bude milion, vyloženě přes noc a to tedy musíme začít plánovat. Po Brexitu Dublin zůstane hlavním přístavem pro Irskou republiku. Z 88% našeho nákladního zboží překládaného v dublinském přístavu. Dále tu máme další přístavy, Waterford a další. Například v říjnu loňského roku toto je trajek Selin, největší na světě svého druhu. Působí mezi Rotterdamem, Zebrugge, Dublin, a je to, má obrovskou dodatečnou kapacitu pro rozšíření služeb. Jedna z našich hlavních trajektových služeb právě zavedla i tuto loď, která bude vysílána z Dublinu do Sherburgu v květnu tohoto roku. A může tam být i vlak v roce 2020 tedy tato trajektová služba bude ještě rozšířena a my můžeme nabírat další dodatečnou tonáž, takže myslíme si, že toto bude narůstat a tak toto bude pokračovat. Tady ty průsvitky jsou velice malé, já sám to těžko vidím, teď se musím tady přečíst, co jsem tam sám napsal. Uh, takže tázali jsme se na možné změny v regulační oblasti po Brexitu. A regulační oblast je v podstatě velice jedna a jednoduchá. Pětkrát se to zvýší, co se týče tedy požadavků na obchodování. Obchodování mezi Dublinem a Čínou. Je to takto jednoduché. Takže doufáme, že budeme na to připraveni. Objeví se také nová obětví um, celní oblast, eh, to vlastně toto skončilo v roce 92, zase se to objeví. Hm, budeme tu mít, eh, měli jsme tu vlastně takový postup, eh, zákon Lorda Cockfielda z roku 85, Situace se tehdy velice zjednodušila, nyní je to zase zpět, je to politování hodné, ale tedy k tomu to určitě dojde. Dále to byla otázka o tom, jak Brexit ovlivní naše plány v pěti až desíti letech. Stročně řečeno, bude to mít asi nulový efekt na naše plány. Irská populace do roku 2040 naroste o nějakých 17 Výzvy Brexitu jsou tak krátkodobé, že vlastně se uh, neproměňují v nějaké rozsáhlejší stavby infrastruktur v dublinské přístavu. Já přeskočím dvě další průsvitky, pouze jsem tady chtěl říci, že jsou tu velké infrastrukturní výzvy, aby Dublin byl důležitým centrem i v rámci sítí TNT to zase se příliš netýká eh, toho mm, hrozby Brexitu. V podstatě k tomu může dojít za 57 týdnů, takže nevím, zda můžeme rozvinout nové technologické systémy za těch 57 týdnů. Možná to je reálné. Když se vrátím k tomu, co řekla paní McKenzie, mě by to asi trochu znepokojovala, že ty trajektové společnosti si myslí, že k tomu dojde s tím stávajícím objemem lidí. Já si myslím, že si to bude vyžadovat nějaké aktivity z přístavu, také z těch trajektových společností, z celních oddělení a od přepravců zboží od přepravců, dopravců, trajektových společností, ti všichni budou muset plnit celní legislativu, celní kodex a tady je to takové černobílé. Takový je scénář, s kterým my spočítáme a na kterém zase zakládáme. Další otázka, jako sdělení máme pro ty vyjednavatele. Začali jsme otevřený dialog s přístavy na západním pobřeží Británie. Jeden z těch častých kontaktů nám poslal e-mail včera. Máme takový problém že nemáme definitivní odpověď na to, jaké budou tedy ty požadavky britské vlády po tom transitním období. Takže co já bych se zeptal vyjednávačů, kromě toho, aby zajistili naprosto plynulý přechod, aby zajistili, že britské přístavy budou připraveny na ty pravděpodobné dopady, na ty nejhorší dopady. A zase doufáme, že ty nejhorší dopady ani nenastanou a vše proběhne plynule. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci a nyní dávám slovo panu Lejtonovi. Sedm minut. Um, thank you very much. Děkuji. Omlouvám se, nepřinesl jsem si žádné diagramy, ale mm, doufám, že to bude dostatečně alarmující, co řeknu. Já um, představuje Združení britských přístavů. Děkuji za příležitost tady vás oslovit dnes. Eh, já své vystoupení rozdělím do tří částí. Za prvé um, hovořím o ABP a o, tom, eh, o našich aktivitách se zeměmi EU a mimo EU. Dále eh, řeknu něco o potenciálních dopadech Brexitu na ABP a britské přístavy a konečně bych pohovořil o našich přístupech k případnému dopadu. Takže ABP to je největší eh, provozovatel přístavu ve Velké Británii. Jsme v soukromých rukou. Je to řetězec 21 přístavů v Anglii, Skotsku a Walesu. Je to čtvrtina všech eh, eh, přístavů, kde je, eh, je většina obchodu. Představujeme obrovský podíl z britské ekonomiky i pracovních příležitostí. 45 obchodu realizujeme s členskými státy a 55 se, se zeměmi mimo EU nicméně se eh, tyto podíly liší v jednotlivých přístavech. Takže například ABP má přístav v Southamptonu na jižním pobřeží, to je britská jednička pro obchodování s eh, vozy a, a kontejnery a je to také exportní přístav eh, exportu za 40 miliard liber a 46 miliard z toho je určených mimo EU a asi 80 celkového obchodu v přístavu je se zeměmi mimo EU. Naopak, třeba čtyři přístavy na východním pobřeží Anglie, e, tam 60 jejich obchodu je realizováno z EU, například většina automobilů dovážených z EU. V loňském roce naše přístavy Eh, Hold a Eminem realizovali 64 eh, miliard eh, liber za tedy obchodu hm, a zvlášť tedy ten obchodu row row a dále row row bez doprovodu Holvy Minimum také eh, eh, realizovali 40 tisíc kontejnerů eh, nákladu z EU. Jaký bude dopad Brexitu na přístavy? Já bych řekl, že Spojené království opustí celní unii. Neočekávám nebo nechci spekulovat na Eh, opuštění eh, nebo na dopady na ekonomický růst eh, z pohledu opuštění celní unie a jednotného trhu. Ono to totiž bude záležet na budoucích obchodních jednáních. A mm, já se soustředím především na dopady opuštění celní unie v případě Eh, přeshraniční eh, dopravy nákladu. Dopady opuštění celní unie se budou lišit eh, v jednotlivých přístavech podle toho, jaký mají podíl zboží z EU. Například nejvíce se to bude týkat právě třeba těch přístavů, které realizují nejvíce provozu rourou bez doprovodu z EU. A e, celní kontroly v přístavech samozřejmě způsobují zdržení hlavně tam, kde je málo místa. Například e, Dover je takový vysokoprofilový přístav ve Spojeném království a e, tam je celá řada naléhavých otázek, které budou v krátké době souviset s Brexitem. Chápeme rizika zdržení v přístavech, jako je Dover, a e, podobně jako třeba teď, když přichází z náklad e, ze zemí mimo EU do našich přístavů, ale moderní IT systém e, pouze 1,3 nákladů ze zemí mimo EU zastavují Eh, britské úřady pro kontroly. 80% těch eh, kontrol dělá přístavní zdravotní služba, jedná se o bezpečnostní normy, takže v den jedna opuštění celní unie eh, tak může být eh, třeba nastat eh, více kontrol na eh, potraviny a živá zvířata, ale domníváme se, že nebude nutné zvyšovat hm, počet kontrol, bezpečnostních kontrol, až bude Spojené království mimo oproti situaci, kdy bylo uvnitř. Eh, počet kontrol eh, nákladů mezi EU a Británií nemusí, nevyžaduje navýšení. Tím nechci říci, že bychom neočekávali zdržení u eh, rourou bez doprovodu jako v Douvru, ale pokud dojde ke zdržením, nemusí nutně být důsledkem praktických nebo technických otázek, ale eh, ty, ta zdržení mohou být eh, důsledkem toho, jak politická rozhodnutí budou ovlivňovat řízení přístavu na obou stranách. To znamená, pokud obě strany umožní přechodné období, eh, začnou vytvářet nové systémy hned a přistoupí k tomu pragmaticky, tak bychom se mohli problémům vyhnout. Nicméně co se eh, týče na jedné straně eh, řízení eh, možných zdržení v případě rourou bez doprovodu, tak to samozřejmě může mít vliv na obchod mezi Británií a evropským kontinentem. Možnou výhodou tohoto přístupu by mohlo být, že vzdálenost, na kterou je náklad mm, přepravován, tam využita. Takže obecně bych řekl, že budeme nadále spolupracovat s přístavy v Evropě, pro EBP je to základ naší odpovědnosti poskytovat co nejlepší služby našim zákazníkům a mnoho našich kolegů v širším společenství přístavů souhlasí s námi, že je potřeba, aby obchod se točil co nejhladčeji. Kolegové v evropských přístavech zůstávají našimi přáteli a partnery a v tomto duchu budeme nadále spolupracovat, aby obchod mohl nadále růst a vzkvétat. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení v tom stanoveném čase a nyní zahajujeme diskusi. Opět metoda ping-pong. Na pět minut dávám slovo panu Wim van der Kamp. Vážená paní předsedkyně, takže eh, je nutné, aby ti, kteří chtějí hovořit, se nyní přihlásili. Takže můžete mluvit už, prosím. Ano, tak nejdříve bych chtěl stručně říci, že v tomto parlamentu je velice malá skupina politiků, je to velice exkluzivní skupina, která se domnívá, že Brexit je v podstatě nemožný. A víte, že i já v podstatě patřím k této skupině, takže Teď, co bych řekl k tomu, co tady zaznělo dnes odpoledne. Mm, chtěl bych se mm, obrátit na pana Koense a chtěl bych učinit určitou připomínku spíše než otázku. V podstatě jsem polichocen tím, co jste řekl ohledně toho přechodného období. Není nutné tedy vše e, obracet na hlavu a měnit v Londonu a v Bruselu se poslouchá toto jednání přes internet. Potřebujeme jeden, jedno přechodné období a několik, několik. Víte, že například se montují vozidla Toyota ve Velké Británii. Je možné pak reexportovat? Hlásí se u vás Ptají se, jakým způsobem to bude eh, dopadat z letiska dovozních cel a tak dále. Můžete hned odpovědět. Ne, to, na co se ptáte, není tak komplikované. Eh, skutečně tato vozidla jsou velmi důležitá, eh, při, přivážejí se k nám, tady se montují a pak se vyvážejí do Chile nebo Austrálie. Také máme automobily z, Japan, z Japonska, které, které jsou dováženy přes naše přístavy. A je to asi 150 tisíc vozů ročně. Promiňte, říká řečník. Tak eh, tato vozidla máme v Británii, a v podstatě 150 tisíc je převáženo v rámci eh, převozu zboží. Musíme se snažit tento objem uchovat. Není to nějaká složitá záležitost, ale samozřejmě se musíme eh, obrátit na celní orgány a prodiskutovat eh, s nimi tu záležitost abychom věděli, zda se jedná o tranzit nebo zda zušlechťovací styk a musíme přesně zjišťovat, kde bude ta přidaná hodnota vytvořena. Ano, ještě bych chtěl říci, že eh, přístavy jsou eh, vlastně nikoli státní, ale jsou to soukromé společnosti. Eh, máte v důsledku toho větší manevrovací prostor, například v Dublinu? Máte více prostoru než například v Zébrugách, podle toho, jestli je to státní nebo soukromý přístav? Sorry. Omlouvám se. Především nevím, co myslíte tím manévrovacím prostorem, ale obecně většina přístavů ve Spojeném království je v soukromých rukou, um, ale existuje i pár veřejnoprávních přístavů, Dover mezi ně patří. Uh, co se týče manévrovacího prostoru, ne víc než jiní kolegové nebo méně, co se týče eh, jak si mm, to každý, kdo v oboru funguje, ať už je to soukromý nebo státní podnik, tak musí samozřejmě vést úzký dialog s vládou. Oh, really? Ještě otázku na pana O'Reilly. Přes Dublin jsou se dováží vozy eh, do Irska, do Belfastu a jak eh, tady se postupuje, jak to tady vypadá? Já nevím. To právě bude eh, otázka té fáze jedna. To je, tato otázka je nefér, otázka pozemní hranice, to je opravdu mimo rámec Eh, mé odpovědnosti, takže to já nedokážu komentovat. Je to velmi citlivá otázka. Nevím, co se stane. Zatím mnoho zboží přes přístav Dublinu mm, eh, míří do severního Irska z prostého důvodu, eh, že prostě mnoho zboží z jihu na, na sever, jo, no, je to 160 kilometrů do Belfastu, takže mm, je to velký objem, ale co se přesně stane, to opravdu netuším. Jediné, co v přístavu v Dublinu můžeme udělat, je prostě zajistit infrastrukturu, abychom e, poskytli služby každému v Irsku, tak aby tyto přístavy zůstaly otevřené pro cestující, pro zboží, pro všechno. Merci, monsieur. Děkuji. Paní Andersen. Thank you. Well, um... Děkuji. Pan Aureli, eh, velice ráda jsem si vás vyslechla, také se těším na návštěvu Dublinu v rámci našeho výboru a, a mm, mám určité pochybnosti ohledně A ten váš výhled, růžový výhled ohledně možnostech britských přístavů. Tady ta situace v parlamentu je poměrně kontroverzní. Nakonec jsme měli takový poměrně vyrovnaný eh, výsledek ohledně možných investic, eh, například dalšího proškolování eh, ještě k panu Coensovi. Pokud to tak bude s britskými přístavy, pokud britská vláda řekne, my nechceme nic takového implementovat a budou tu tedy rovná pravidla pro všechny, jak eh, tedy na toto budete nahlížet? Um, Británie má jedinečnou zeměpisnou výhodu. Prostě máme tu mnoho přístavů, taková je situace. My máme v Irsku odlišný model, od, jiným způsobem to u nás funguje a Taková je tedy situace. Já nemám žádné obavy, že by britské přístavní smlužby byly, pokud by pracovali na základě jiných nařízení, jiných norem, že by to mělo nějaký vliv na náš přístav a na naše eh, postupy. Ano, já s tím souhlasím. Pro nás eh, pr- přístavy je nejdůležitější celní prohlášení. To zase není tak moc napojeno na samotný přístavní systém, ale spíše na vládu, Evropskou komisi, Unii. Jedná se tedy spíše o tom, jak budou fungovat ty obchodní vztahy a tady v tomto potřebujeme mít jasno, tedy co se bude clít a kolikrát a podobně. A pro nás tedy ta rovná pravidla jsou důležitá. Ještě k tomu, co řekl pan Van der Kamp, co je důležité, aby nebyly odlišné režimy mezi jednotlivými celnicemi mezi Belgii, Francii, Nizozemskem a třeba Irskem. A ty celní kontroly konkrétně, Pan Layton, vy vypadáte velice optimisticky, že to bude sladění eh, regulačních eh, norem, že to nebudou problémy s kontrolami, ale možná byste se mohl vyjádřit k tomu, eh, zda tedy budeme něčím jako třetí zemí ve vztahu k evropské legislativě. Určitě ze strany EU mm, nebudou tedy e, nějak e, ustupovat, aby tedy ty kontroly byly, probíhaly jiným způsobem. E, pokud se na nás bude nahlížet na nás jako třetí zem, zemi, kde tedy ty pravidla nemají stejnou úroveň. Já pochybuji, že by bylo nějaké regulační sladění a pokud bude tedy, tak eh, jak na nás bude nahlížet EU? Dvě věci. Co se týče časového horizontu, tak když eh, vezmeme eh, na paměť den jedna, tak prostě jak bude postupovat britská strana ve vztahu k dalšímu zboží, to bude úplně stejně jako den předtím, takže určitě tady nebude e, zapotřebí nějak zásadně měnit ty kontroly ale možná za mnoho let to bude tro, trochu jinak. Je možné tady vynakládat jinak s tím zbožím z Británie. Tady asi budou požadavky na provádění těchto kontrol, ale zase bude čas na to se uspůsobit. Ještě abych to zopakoval. Eh, ohledně potřeb eh, v DND nebude zapotřeby eh, zavádět nějaké drakonické způsoby celních kontrol je důležité nezapomnět na ta čísla, která jsem zmínil. Tím, že to budeme mít odlišné postupy na kontroly potravin, zboží, díky stávajícím celním systémům, které máme nyní, britské orgány zadrží pouze 1,3 zboží, které tam vstupují. A co třeba 80 nebo 40 z toho já si nedovedu představit čistě z pragmatického přístupu. Opravdu si nemyslím, že by se to v den D mělo nějak zásadně dramaticky změnit. Situace v Douvru. V podstatě potřebujeme čas na to, aby ty kontroly neprobíhaly déle než 15 vteřin, aby to situaci zkomplikovalo. Nicméně vláda hovoří, že bude potřebovat i technologie, aby vše probíhalo, řekněme, dvě minuty, ale to si bude vyjadř, vyžadovat obrovské náklady. Už to se tedy více zaměřili na, tým, na to, jak překročit ten rozdíl mezi 15 vteřinami a dvěma minutami. Tady máte pravdu, EDP nepůsobí e, přímo v Doveru, ale e, myslím, že mohu něco říci k tomu. E, Doverský přístav určitě úzce spolupracuje s vládou, aby se snažili najít to nejlepší řešení, ať bude jakékoliv, to nevím, ale jsem přesvědčen, že budou spolupracovat a že najdou ten správný systém, který se bude provádět. Ještě bych k tomu rád něco doplnil. Já si nemyslím, že by tam nebyly žádné dodatečné kontroly. Oni tam budou, protože když budete uvnitř anebo mimo, tak to musí mít nějaké dopady a budou tu nějaké změny a to bude znamenat, že potřebujeme proškolit a mít nové lidi. My máme pět lidí na expedici a budeme potřebovat stovky v celém tom regionu, aby to podpořilo ten nový systém. Takže uh, to asi je důležitá věc, tedy investovat do vzdělání pracovníků, aby se vyřešili nebo vytvořili ty systémy a zorganizovali se. Já se omlouvám ještě tady, aby to nevypadalo, že nebudou potřebné žádné dodatečné kontroly. Já si myslím, že nebudou zapotřeby hned přímo ten první den nějaké dramatické změny v kontrolách. Děkuji mnohokrát, Paní Majstnerová, z pět minut, prosím. A paní Žile Vens bude pak hovořit. Ano. Mnohokrát děkuji. Já mám nejdříve otázku na pana Koence a na pana Leitona hlavně. Ta věc se má tak, že musíme počítat s určitým zlomem v ekonomice. 50 mezinárodního obchodu je propojen právě s EU, 40% se týká přístavu. A pokud by se produkovalo méně eh, ve Spojeném království, víte, že i v Německu v podstatě eh, se to také takto dělo, to znamená, bude méně mm, dovozů, eh, bude tady, dejme tomu, méně podniků ve vaší zemi. Obáváte se toho? Obáváte se toho i z hlediska těch britských přístavů? To je teda první otázka. Děkuji. Tak já začnu. Ne tak úplně, ale moje odpovědi jsou asi trošku nudné a omlouvám se za to, ale víte co? Ono prostě to bude záležet na výsledku budoucích obchodních jednání a ta by, snad budou fungovat v duchu dobré vůle a přání sdílené prosperity, nebo proběhnou v jiném kontextu. Ale vzhledem k našim úzkým obchodním vztahům s kolegy v EU a v Německu a vzhledem k našim hlavním zákazníkům, tak na tomto základě si myslím, že není důvod k obavám. Ja, u, u, sorry ook wat ons betreft vrees. Co se nás tak eh, neměli bychom se inspirovat obavami, ale je důležité, abychom měli dobrého eh, souseda, který, kterému se vede také ekonomicky i my. Takže i ten partner potřebuje dobrou situaci ekonomiky v Velké Británii a samozřejmě, že tady mohou být krátkodobé výkyvy a určité negativní dopady na eh, některé dopady. Samozřejmě i směný kurz tady bude mít eh, svoji roli a může se to týkat eh, zvláště textilního průmyslu. Tam může docházet k určitým posunům, ale já se domnívám, že v tom konečném efektu to bude tak, že pokud ve Velké Británii bude dobrá kupní síla, tak tomu bude eh, odpovídat i reakce. Takže moje příští otázka se eh, týká pana Letena hledně britských přístavů. Domníváte se, že by to mohlo být výhoda po Brexitu, že nebudete muset brát v potaz různé nařízení o e, přístavních službách, které Britové neměli moc rádi a jiná nařízení, eh, a nebo může to být nevýhodou, že už tam nejste, že budete Um, nevím, co si myslíte, že je lepší? Výhoda, bude to výhoda nebo nevýhoda ten Brexit, až se, bude, až se uskuteční? Já nevidím, já nevidím smysl ve spekulacích o tom, jaká, jaké budou výhody a nevýhody výsledku nějakých jednání, o kterých nevíme, jak proběhnou a jak dopadnou. 20, z 20 hypotetických nevýhod mohu taky postavit 20 hypotetických výhod, a, takže to bude opravdu záležet na mnoha faktorech. A, takže já se chci soustředit na potenciální dopad na tok zboží přes hranice. Děkuji vám. Další otázka na pana Aureliho ohledně Dublinu. Hovořila jsem s několika lidmi z dopravy z Irska, kteří se báli, že to může mít velký vliv na Irsko, negativní vliv, že to ovlivní obchod mezi Irskem jako členskou zemí a, a, a Spojeným královstvím nemáte stejnou obavu kvůli přístavům? Je to tak? Nebo si myslíte, že pro přístavy by to taky mohlo být složité? Jak jsem vám rozuměla, tak vy v tom nevidíte zase tolik problémů. To by mě zajímalo. Děkuji za tuto otázku. A, že to je ano důležitá věc, kterou chci dovysvětlit. Když já neříkám, že se nebojím dopadů eh, Brexitu, já hovořím pouze o přístavu v Dublinu. Eh, z toho nevyplyne obchod navíc, budou určitá odvětví irské ekonomiky, které budou velmi vážně zasaženy, například eh, strojírenství, které dodává do Velké Británie přes naše přístavy, tam bude docházet ke snižování eh, pracovních příležitostí a kurzovní problémy a něco se třeba časem dožene, ale během toho prvního obchodí, období může docházet ke ztrátám pracovních příležitostí a problémů pro podniky. A co se e, týče e, některých odvětví, třeba vy teď z Dublinu do Milána se dostanete, řekněme, za 20 hodin. Já předpokládám, že to už v budoucnu nebude možné protože eh, musíte přes takzvaný land bridge, čili eh, bude složitější dostat se do Británie, budete muset přes dohody TRO a mm, je to, bude to prostě složitější, bude to jako pomalu tranzit přes Čínu nebo nebo Afriku kvůli těm kontrolám. Negativní dopady budou určitě velké na irskou ekonomiku. Pro přístav Dublinu si myslím, že nikoliv, protože to by eh, mělo jít trošku mimo eh, tak jako v krize 2008 šla mimo přístav Dublinu. A nyní paní Jill Evans má slovo na pět minut a připraví se pan Kan. Děkuji. Já zastupuji Wales a nepochybně to bude mít velký dopad, eh, hlavně na přístav Holyhead, eh, což je velký přístav a který nemá fyzické kapacity na to, aby zavedl ty všechny potřebné kontroly že tam bude vnější hranice, takže máme velké obavy z toho, jaké dopady to bude mít na ekonomiku Walesu a na eh, kontakty s Irskem. Waleská vláda v důsledku toho provedla šetření, o budoucnosti přístavu ve Walesu a dospěli eh, k jedné věci, nebo to zmiňovali, to byly eh, volné zóny eh, svobodných přístavů, které by pomohly podpořit ekonomiku a překlenout některé nejtěžší dopady tvrdého Brexitu. A tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji. Nevím, proč si oblékám sluchátka. No, dobře. Uh, Holyhead je přístav, podobně jako Dover. A já jsem se snažil právě zdůraznit, že v blízké budoucnosti jsou věci, které se dají překonat do velké míry, ale bude to záležet na tom, jak k tomu přistoupí vlády z obou stran hranice. Pokud by jeden člověk mohl eh, prostě zastavit každý náklad, tak by to byl problém. Ale nemusí to nutně být takto, je to otázka volby a rozhodnutí. Takže děkuji, že na to upozorňujete, na otázku svobodných přístavů a volného obchodu. Je to koncept, který se znovu objevil v politických kruzích eh, po Brexitu a my budeme toto taky zkoumat. Možná, že to by byl způsob, jak podpořit regeneraci přístavních oblastí, třeba na podporu investic do nových průmyslových podniků a podobně. Ale je to asi taky na seznamu věcí, které by mohly být pro eh, Spojené království po Brexitu výhodné, ale budeme muset počkat a vidět, jak eh, se situace vyvine. Přístav Holyhead je vedle blízko Dublinu, eh, je to jako Dover a Calais v menším, takže um, poslední době celníci říkali, jakmile lidé budou připraveni aplikovat eh, stejná pravidla jako nyní pro obchod mimo EU, eh, e tak těch kontrol bude málo. Nevím, proč si někteří myslí, že budou nějaká eh, kouzelná technologická řešení. Prostě my musíme Eh, se vrátit do toho systému v roce 92. Prostě bude potřeba dělat celní prohlášení. Je to opravdová výzva pro eh, eh, dopravu, takže bude to vyžadovat spoustu předběžného plánování a uvidíme, jestli dojde ke změně v povaze našeho řetězce zásobování. Eh, třeba přes Holyhead se část přesune do Rotterdamu, protože to bude administrativní snažší, nebo že se přesune nějaký objem mezi Británií a Irskem, kde prostě bude někde kontejner, 100 kontejnerů, eh, které prostě půjdou tam, kde bude těch kontrol méně a podobně. Takže jako uvidíme, to jsou procesy a systémy, které existují dnes a které v přístavu Dublinu Eh, eh, se aplikují na zboží mimo EU, tak prostě eh, budou poté navýšeny o pět, pětkrát. Takže pokud se to stane, jak říkal David, nějakých 1-1,5%, že když je ráno špička, dva Eh, dvě lodě při, přijedí, tam je třeba 500 trailerů. V nejhorším případě 10% z nich bude vyžadovat kontrolu, to je 50 trailerů. Máme dost místa na zaparkování 50 trailerů, takže si myslím, že když se to potom rozloží na ty operativní komponenty, tak je to realizovatelné. Moje jediná obava je, aby lidé z operativy dostali jaksi mm, rozumné pokyny a my eh, nás čeká ještě spousta práce, ale myslím si, že ten scénář pro po Brexitu není až tak negativní pro přístavy. K těm eh, volným zónám a dopravním zónám s celní službou jsou dvě věci. Pokud zboží bude z EU míšit do UK nebo e, naopak eh, od jinut, tak zboží z mimo, eh, z, z jiné země a pře, půjde přes EU na britský trh, tak uvidíme, jak ty volné zóny by eventuálně s tím pozastavením celních prohlášení mohly fungovat, kde by to, to bylo mm, dočasné řešení. Ono už teď to vlastně tak funguje. Teď máme celní unii, takže to není problém, ale v budoucnu to bude důležité. A co se týče přímo zboží z, velké, z EU do Velké Británie, tak eh, celní prohlášení by mohla být organizovaná už z místa vývozu, třeba z Německa a podobně. U velkých firm to možné je, ale pro menší firmy to bude znamenat spoustu práce. Takže my navrhujeme, pokud by byla možnost, dostat to zboží do určitých zón v přístavech a export organizovat tam. Jinak budeme mít spoustu malých eh, dopravních firm, které zmizí, protože nebudou schopné eh, už takový obchod provozovat. Čili to bude znamenat změnu v odvětví. Ti velcí to dokáží a ti menší by mohli vytvořit zónu eh, na přípravu, vypracování celních prohlášení a podobně. Děkuji. Děkuji paní Evans a děkuji také našim vystupujícím, eh, kteří jak si mm, dodrželi naší dobu. Pane Vádenkám máte tři minuty. Děkuji, já nepotřebuji celé tři minuty. Několik stručných otázek a děkuji za příležitost je položit. Ptám se pana Litena zvlášť. Eh, naši britští rytaři se obávají ztráty eh, trhů eh, po vystoupení z jednotného trhu, z celních tarifů a, a výzev pro obchod s EU. Takže doplním k tomu, co říkala paní kolegyně. Vidíte nějaké přínosy pro obchod z Velké Británie s EU a Očekáváte, že by třeba někdo v důsledku Brexitu obcházel nebo se vyhýbal britským přístavům v budoucnu? Eh, ano, tak eh, eh, samozřejmě. Já se to, jako, to je rozhodně zajímavé téma, určitě bychom o tom mohli hovořit a mohli bychom o tom dlouho spekulovat, ale musíme se ještě dozvědět mnoho skutečností ohledně průběhu jednání a musíme doufat, že ta jednání budou probíhat konstruktivně. Takže to byste se možná měl radši zeptat trošku později. Takže se omlouvám, že nejsem schopen odpovědět. just, just a little... Já se k tomu ještě vrátím. Už nám chybí jenom těch 57 týdnů. You, I... Ano, my často slycháme zprávy ve Spojeném království, že už hodiny bíjí na poplach. Ostatně i pan Barnier občas hovoří o těch digitálních hodinkách, protože opravdové hodiny jejich tikání je poměrně iritující. Děkuji, paní Klun. Děkuji. V podstatě už mi kolega eh, sebral tu otázku o těch hodinách. My jsme eh, slyšeli tento týden zprávu o tom, jak se rotterdamský přístav připravuje. Stanovilo se to datum březen 2019 jako takové tady měřítko a limit pro přiměřenost a připravenost. A vy jste řekl, 55 nákladů, že to by mělo tedy fungovat ehm, i, i v ten eh, březen 2019. Myslím, že by to mělo být 100% spíše, co se týče nákladu. Jste tedy optimista nebo nemyslíte si, jak to bude vypadat v ten den D? Já se prostě snažím na to nahlížet ze strany Irska, ze strany přepravců. Pokud nebudou připraveny ty scénáře pro to nejhorší, eh, pro tu možnou nejhorší verzi, tak jak to může dopadnout? Myslím si, že britská vláda chce, jak tvrdí, stát mimo celní unii, mimo jednotný trh. Já to vidím jako znepokojící, že se tady tak zdáte být optimističtější než ostatní. Hovoříte také o dobrých vztazích s vašimi sousedy a partnery v přístavech. To je určitě dobré, ale už to budou prostě jiné regiony a do jaké míry budou sladěny ty celní pravidla a podobně. Je třeba se s tím nějak vypořádat nezávisle na míře přátelství. jen takovou jednoduchou analogii, abych to doložil. Takže den před Brexitem vezmeme si nějaký potravinový výrobek a den po Brexitu, i když tu nebude nějaká dohoda, tak prostě dojde k produkci tohoto výrobku, to se nezastaví přes noc. Takže jak tyto potravinové výrobky budete kontrolovat? Pragmaticky, když uplatníte ten přístup na základě rizika, vy nemusíte uh, nic omezovat, to je čistě politická volba, takže z toho důvodu možná srší ten můj optimismus. Ale co je tu dnes velice jasné, že jsou tu zájmy na obou stranách zachovat obchod a mít rostoucí ekonomiky a v neposlední řadě je tu důvod pro optimismus, že se budeme snažit, aby ten obchod plynul na obou stranách. Logicky, když se na to podíváme, sdílíme ekonomické zájmy a když dáme tady, tady toto na váhu, my si všichni přejeme opravdu rozumný výsledek. A myslím, že to není ani tolik otázka optimismu či pesimismu. Spíše eh, to, že to neplatí, že když budete stát mimo celní unii, že to povede k naprostému chaosu. Pokud by k něčemu takovému eh, došlo, tak vše bude zase dále fungovat čistě na základě politického úsudku. Já nevím, já z toho, co slýchám, my si něco přejeme, vy doufáte, ale nevidím tu dostatečné plánování. nevím, já jsem já slýchám od kolegů ze všech odvětví, že existuje celá řada scénářů a že eh, by bylo dobré se připravit na nejrůznější scénáře. Kolegové v Rotterdamu to dělají dobře, ale vy jste nás vyzvala ke komentářům, takže co říkám, eh, ano, jsou tu důvody, proč být optimistou. Pan Bailey na tři minuty. Oui, c'était, c'est bien vous. Thanks very much. Um... Děkuji. A ještě bych se chtěl vrátit k těm celním formalitám, ne, že by to tu už nezaznělo. Pan O'Reilly zvolil New Overhead Industry, tedy tento nový pojem tedy aby se neplýtval prostředky a časem. Vy máte takový pesimistický náhled na ta spoždění, ke kterým může dojít. A k tomu tedy, co dojde za těch 57 týdnů. Pan Coens hovořil o digitální platformě pro námořní přístavy, která by mohla vyřešit celou řadu uh, problémů a zabránit spožděním a těm dodatečným škodám, které by se mohly vyskytnout. Takže kde se tady nacházíme na té optimistické nebo pesimistické straně? Digitalizace těchto formalit to vyřeší a zabrání těm podstatným škodám? Já bych rád zareagoval. Samozřejmě technologie, digitální procesy mohou zlevnit tady ty dodatečné práce. Máme Palučinyho zprávu někdy z roku 99, čistě ekonomickou. On odhadoval, že benefity, které bude mít evropská ekonomika z důvodu hraničních kontrol, že eh, tu tedy budou a my všichni doufáme, že můžeme věřit v technologii, která bude minimalizovat tyto dopady. A k té předchozí otázce. Já jsem se zamýšlel nad charakterem EU, to je takový právní konstrukt. Takže i od, když se vrátíme k tomu masovému výrobku den před Brexitem nebo den po, je to pořád čistě potravinový výrobek, vyrobený na základě určitých pravidel. A my e, tu máme tedy určitá pravidla, na základě kterých funguje tato unie. Ještě pokud mi dovolíte, když e, srovnám situaci v našem přístavu e, s Rotterdamem, možná, řekněme, my jsme u nás trochu rozmazlení, že tedy eh, tu dostatečnou míru digitalizace jsme ještě nezavedli. Eh, my jsme tedy námořní přístav, a víme, že určité systémy už mají v jiný, zavedeny v jiných přístavech, ale určitě toto je pro nás příležitost se na něco takového zaměřit ale nebude to jednoduché vše zavést v, do té správné časové lhůty. minut pro Madame Foster. Eh oui. Paní Foster. Be quick. Jen velice stručně, paní předsedkyně. Pánové, já se omlouvám, nezaznamenala jsem všechny vaše prezentaci, probíhají tu různé akce zároveň. A já nahlížím na tu sklenici jako do půlky plnou a ať se to lidem líbí nebo ne, tak to rozhodnutí zaznělo demokraticky a my se musíme vypořádat z jeho následky. A my jsme tady politici a je naším prací vlastně nalézat ta řešení. Takže nesouhlasili byste s tím, že je to spíše o politické vůli. Samozřejmě, já nepochybuji, budou tu výzvy a jsou tu, ale ještě tu dostatečně nezaznělo, že tedy to množství práce ze strany přístavů, ze strany odvětví průmyslu, námořních eh, komor, obchodních komor na obou stranách je snažit se dospět k rozumnému a plynulému přechodu, pokud tedy dojde k Brexitu koncem března příštího roku. A opravdu jsem přesvědčena, že je tu dostatečné množství kvalitních mozků, jak tady, tak jinde, které najdou kvalitní řešení. Takže nesouhlasíte vy také, že bychom i přes ty výzvy měli být uh, optimisté, protože jinak bychom tu mohli sedět dlouho a nikdo by nechtěl nic vyjadřovat a neprovádět obchod s touto částí světa. My tu prostě teď jsme a měli bychom se snažit prostě eh, snažit eh, najít nějaké schůdné řešení protože hovoříme vlastně o nejefektivnějších přístavech světa. To vy víte velice dobře, takže to byla jenom taková připomínka směřující na vás, na všechny. Ano, já opravdu jsem přesvědčen, že se nám to podaří. Měli jsme historicky dlouhé vztahy mezi zeměmi a budou pokračovat, ale otázkou je jasnost v celé situaci, tedy způsob, jak postupovat. Ano, určité rozhodnutí tu je, ale nejsou jistoty o tom, jak to provést, jaké budou obchodní dohody, jaké budou ty technické aspekty toho všeho. A pro nás je toto vše důležité, klíčové mít to co nejdřív jasné a nadefinovat to přechodné období, protože určitě všechny ty odpovědi nebudou připraveny i do té lhůty v příštím roce. Uh, yeah, I've been... Já si myslím, že se samotného charakteru jsme optimisté, měli bychom tak být i nadále. Uh, pro eh, lidi v terénu těžko mohou zareagovat na opožděná politická rozhodnutí. A takže, co můžeme učinit nyní, je připravit se eh, připravit se na to nejhorší a doufat v to nejlepší. To je vlastně všude, v infrastrukturách, kdekoliv jinde. Já si myslím, že po Brexitu se eh, míra nebo objem obchodu nenavyší, půjde to určitě dolů, ty aktivity se sníží, možná eh, už to nikdy ne, ne, naroste na nové hodnoty, spíše tedy uh, Ehm, tu budou nové druhy postupu, musíme se připravit. Určitě ta sklenička je do poloviny plná a musíme prostě eh, připravit naše přístavy, aby byly schudné. Nezávisle tedy na ty mé odkazy, na ten potravinářský výrobek, eh, prostě co neustále opakuji, říkám to i nyní, je to otázka politické vůle, motivace těch, kteří jsou zapojeni do vyjednávání. Bez pochyby, rozhodně bez pochyby z praktického, technického hlediska obchod i nadále bude tedy eh, existovat, bude narůstat. Spíše je to otázkou, jaké jsou záměry těch, kteří jsou zapojeni do jednání. Messieurs, Dámy a pánové, toto slyšení končí. Já bych byla ráda, kdybyste zatleskali našim třem vystupujícím jako díky za kvalitní diskusy. Takže já eh, nebudu tady postupovat tak, jak je obvykle, ale chci říci, že nejde o to, jestli jsme optimisté nebo pesimisté. Jde o to, abychom byli realisty. To je to, oč tu jde. můžete být jaksi trochu naivně optimističtí a to nepřináší řešení na naše výzvy. Takže bez ohledu, o jaké oblasti se jedná, my také hovoříme o letecké dopravě a o železnicích a vy tady zastupujete námořní dopravu. Eh, konstatuji, že všech těch, ve všech těchto oblastech je znepokojení. To je ten realismus. Tady jde o to, co se bude dít. První závěr, který můžeme z toho vyvodit, spočívá v tom, že vy všichni jste zajedno, že je zapotřebí eh, přechodného období. Pak jste řekli ještě jednu zajímavou věc. Je nutné, aby bylo jedno přechodné období. Není možné, aby se to měnilo jednou za půl roku. To znamená, musíme přesně vědět, jaká je cestovní mapa po té, co se toto jednání dokončí. A pak jste se shodli na dalších věcech. Ano, pokud budou kontroly, tak je nutné, aby se usnadnilo řešení těch eh, administrativních záležitostí. Já si eh, pamatuji, že někteří lidé jsou znepokojeni tím, že se také nakládka eh, protáhne. To je velmi konkrétní otázka. To budete řešit vy v těch přístavech. A také budete muset předjímat tyto záležitosti protože samozřejmě ta doba se bude prodlužovat a e, vy ve vašich přístavech budete muset řešit ty dlouhé čekací fronty. To jsou všechno otázky, které během toho přechodného období si budou vyžadovat řešení. Takže v duchu tohoto realismu řekněme, že dnes všichni jste volali po jakési společné platformě těch požadavků. Takže bylo by dobré, abychom společně o tom jednali, abychom nebyli zaskočeni dobou, protože březen 2019 to je už hned zítra. V každém případě vám děkuji za náš eh, náš výbor. My víme, že vaše oblast je klíčová pro nás, takže brzy opět nashledanou a budete vždy vítáni a můžete ještě jednou zatleskat těmto panelistům a děkujeme, že jste tady zůstali od začátku odpoledne až do konce. Děkujeme vám všem. Allez, vous avez aimé le secteur maritime. Takže jistě jste měli rádi námořní oblast, takže se vám bude jistě líbit i ten další sektor, a sice letecká doprava. Vítáme našeho pana Kandelise, který je vlastně specialistou také za komisi na letecké záležitosti. Allez, nous continuons. Takže pokračujeme a máme tady zprávu pana Markuse Pípra. Jedná se o ochranu hospodářské soutěže v letecké dopravě. 288 pozměňovacích návrhů bylo předloženo poslanci k této zprávě. Samozřejmě, že nejdříve dám slovo našemu zpravodaji, pak budeme mít diskuzi se stínovými zpravodaji a s ostatními členy, kteří budou chtít vystoupit. A na závěr samozřejmě dám slovo panu Cornelisovi. Je tady? Aby nás seznámil se svým stanoviskem k této zprávě. Pane Pípere, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, to nebude trvat dlouho. My jsme prošli všechny pozměňovací návrhy. Sama jste řekla, že je to skoro 300 pozměňovacích návrhů. Zase to není tak úděsně moc. A obsahově jsou tam velmi podobné pozměňovací návrhy, ale některé jsou dosti kontraverzní, takže musíme tady zajistit, aby parlament vypracoval vyvážený text, aby ho mohli odsouhlasit jednotlivé politické skupiny. Takže jde o to, kdy dochází k nekalé soutěži, poškození a musíme vybalancovat bilaterální dohody, které už existují, a nutnými eh, evropskými mechanismy. Já myslím, že to je to nejdůležitější téma, které z toho vzešlo. Samozřejmě, že eh, budu naslouchat kolegům z ostatních eh, politických skupin, také ohledně kompromisu. Zítra budeme mít další jednání v stínových zpravodajů, takže teď je ta vhodná doba pro to, abychom to prodiskutovali. Děkuji. Děkuji, pane Pípere. Nejdříve bude hovořit paní Prust. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jak je očekáváno, nebo bylo očekáváno, je tady celá řada pozměňovacích návrhů, takže to ukazuje, že to je velice důležitý text. Myslím si, že je pozitivní, že v podstatě většina skupin se shodla na tom, že musíme mít efektivní nařízení ohledně ochrany hospodářské soutěže v letecké dopravě. Škoda, že u některých poslanců ty zájmy nejsou tak velké z hlediska ochrany před nekalou soutěží a snaží se tak trošku zbavit tento text té podstaty. Já musím říct si za svou skupinu, že to nedopustíme. Máme tady velký prostor pro kompromisy já jsem si jistá, že pan Piper se dopracuje ke správným kompromisům. Jsou tady některé pozměňovací návrhy, které chtějí vůbec odradit komisi od vyšetřování nekalé soutěže a podle našeho názoru to by neměly mít žádnou šanci. Musíme zajistit, aby byl dostatečně odstrašující tento text, aby nebylo nutné zasahovat, takže to je také obsahem některých pozměňovacích návrhů. Co se týče doby toho šetření, tak tady mm, komise předložila určitý návrh, došlo k určitému zkrácení, ale je nutné, aby ta doba byla realistická. Není možné, abychom se dostali do situaci, kde po 11 měsících komise bude stanovit, že tady došlo k poškození a že jsou nutné kompenzace, ale pak už není možné uplatnit sekundární eh, postupy, protože eh, budou prázdniny, takže to není v zájmu těch zúčastněných stran. Já si myslím, že hm, tady musíme také zohlednit to, že u třetích států nemůže uplatňovat pravidla, která by neplatila u nás. Musíme dodržovat hospodářskou soutěž Jde nám o to, abychom posílili leteckou dopravu v celku a proto eh, neměli bychom nějakým způsobem poškozovat tímto textem naše letiště a nemělo by docházet poškození cestujících samozřejmě. My jsme tedy eh, v oblasti letecké dopravy v takové situaci, kde se nemůžeme nechat vydírat ehm, z hlediska třetích eh, států a pokud tomu dojde, tak je nutné zasahovat v plné tvrdosti a používat příslušné nástroje. Děkuji. Paní Foster, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, um, pan Píper říkal, že má ráno schůzi stínových zpravodajů, ale chtěla jsem okomentovat pár věcí. Máme určité mm, obavy, co se týče směru. Co se týče rozsahu, zdá se, že kolegové tam chtějí zahrnout nejenom eh, dopravce a provozovatele letiští, eh, počítačové provozovatele jízdenek, eh, prodejce a tak dále. Já nevím, my už máme nařízení a směrnice, které pokrývají všechny tyto oblasti. Takže mám takový pocit, že tady se to mělo týkat dopravců a ne celého odvětví. A jiná, jiné oblasti odvětví už mají vlastní nařízení, takže možná by komise měla vysvětlit, tady to. E, to bylo k rozsahu. Co se týče řešení sporů, já vidím rozdíl mezi bilaterální dohodou a dohodou o otevřeném nebi. Bilaterální dohoda třeba mezi Německem a zemí Perského zálivu, tak bilaterální dohoda se domluví se, s mechanismem pro řešení sporů. A ehm, tady já v případě členských zemí nevím, kde by do toho vstupovala Evropská komise, ehm, ale třeba v případě dohody mezi EU a USA, tak tam to dojednává komise. Primárně členské státy musí vždy být zapojeny, protože členské státy jsou zapojeny i v případě otevřeného nebe, podle toho, odkud příslušný orgán patří a ehm, takže to si myslím, že by se mělo oddělit. Neumím si představit, že by komise byla zapojená do normálních bilaterálních eh, dohod. Na to asi nemají kompetenci. A co se týče té kritiky eh, případů, kdy komise rozhodne o sankcích a třeba eh, pozastavení práv a stažení slotů. K tomu taky nemá komise kompetence, protože bilaterální že, protože e, e, jaksi práva na dopravu nejsou poskytována komisí, ale jednotlivými členskými státy. A e, máme samostatné nařízení o slotech. Takže si myslím, že to by nám měla komise vysvětlit. A my jsme se snažili toto nařízení zúžit a dostat pryč slova threat avengery, protože to by byla stížnost, kterou byste jaksi mohli nést dál, ale to musí někdo předložit prostě fakta, která budou ana, eh, analyzována. Ne, nejde se rozhodovat na základě toho, že někdo něco tvrdí co eh, se týká eh, konkurenceschopnosti, konektivity, eh, vztahů s celou řadou zemí a když se podíváme, jak toto vypadá, tak si myslím, že by to mohlo skutečně být na škodu. A máme s tím tedy velký problém. Takže asi, a poslední věc, Hm, jak říkám, zítra budeme mít schůzi stínových zpravodajů. Jako parlament nemůžete mít mechanismus řešení sporu eh, a, a komisi, která by eh, vyšetřovala stížnosti, ať už je to výbor pro dopravu nebo co. Eh, to prostě není možné, aby členové komise a politici se zapojovali do řešení stížností třeba jedné členské země o právech. Takže to se mi zdá, že je naprosto mimo mm, a komise nám potom bude říkat, jaké byly detaily a jestli e, jim jak si nařídili sankce, to mi připadá nepřiměřené a i právně ta pozice bude neodržitelná. určité právní omezení ohledně vydávání informací. Například eh, komise není oprávněná jít do třetí země a žádat informace z této zemi o jejich podnikání někdo může z dobré vůle jim nějakou informaci dát, ale nemají žádnou extrateritorialitu, takže by to, to mělo vrátit na místo. Eh, je to otázka eh, férové hospodářské soutěže při kontaktu a obchodování s druhými zeměmi, protože existují, jsou, jsou tu letecké společnosti a, a aliance, a nebo e, by to mohlo být velice škodlivé pro reputaci Evropské unie a to, že prostě e, jsou někteří lidé nebo organizace, které vypadají, že nechtějí dělat biznis. To já chci Eh, rovnou hospodářskou soutěž, ale obávám se, že touto cestou se tam nedostaneme. Děkuji. Merci, eh, Madame Foster. Děkuji, paní Foster. A pan Talička. Ah, thank you, uh, chair. Uh, yes, Děkuji, pane předsedo. Ono už to tu zasně, zaznělo. Od pana Pípera jsme obdrželi první návrh kompromisu První rozprava na toto téma proběhne zítra a samozřejmě budeme muset vynaložit obrovské úsilí. Prozatím tedy se vyjádřím k těm návrhům a k logice někter- některých z nich. A to na základě tedy těch prvních informací, jenom předám tedy takové první naše náhledy. Následně si to projednáme více do hloubky. Takže v první řadě Vidím, že je tu významná komplementarita těch dvou návrhů. Existuje tu tedy logika a tu logiku bychom měli následovat. Měli bychom tedy eh, v legitimních případech mít možnost ochraňovat podnikatelské zájmy našich leteckých společností. Je třeba, aby to bylo transparentní. Musíme mít časový rámec a může to jít také ruku v ruce eh, s těmi bilaterálními dohodami. Nicméně eh, rada vysílá signál, nebo radě vysílat signál, že nezávisle na tom, zda dosáhneme bilaterálních dohod, tak i nadále pokračujeme v tom šetření revidovaného textu 868 a také zejména abychom zajistili konkurenceschopnost a pokračovali i bilaterální cestou dohod. A kdyby se zkomplikovala jednání, mohli bychom zůstat stranou, mohlo by to být na úkor Unie, jejich e, subjektů a podobně, ale komplementarita je tady a měli bychom to respektovat. Ještě pokud dovolíte, já jsem původně eh, to chtěl eh, nadnést až na konec, ale spíše se k tomu vrátím už nyní, tedy k tomu, proč my, jak v tomto výboru, tak v parlamentu jako takovém, Nemusíme souhlasit na některých konkrétních aspektech, jako je vysoká míra ochrany, pro někoho to může být citlivější, pro někoho méně, ale měli bychom se shodnout na tom, že tedy ty postupy, to šetření by mělo být provedeno na technické úrovni. Máme příslušnou zodpovědnou instituci a návrh se jasně zakládá na příslušných nástrojích. Už jsme to otestovali po desítky let a měli bychom tedy víceméně následovat tuto logiku a příslušné postupy. Takže technický charakter mého stanoviska je naprosto zásadní. A mm, myslím, že my tady v parlamentu v tom máme jasno, ale měli bychom tak nějak zabránit politizaci tohoto technického eh, výzkumu. Eh, ano, je třeba tedy řádně postupovat, eh, postupovat podle předpisů, v tom jsme dobří. Zájem EU. Tady Otázkou je nedefinovat zájmy Unie. Ono už je to nadefinováno a zase už máme legislativu, kde je to stanovené, ale ohledně postupů na základě nějakých ad hoc eh, situací, tady komise říká, co je třeba udělat, aby se pokračovalo podle zájmu Unie. Toto je tedy ta logika, kterou by se mělo eh, následovat. Pro mne tady klíčové, kromě obnovení konkurence a řádné konkurence, pak eh, je důležité také Já jsem se trošku ztratil. Takže kromě obnovení konkurenceschopnosti je otázka konektivity, protože my nechceme zapadnout do takové situace, že letecké společnosti tu budou hrát závody ty velké mezi těmi malými regionálními, tak pro nás politiky je zásadní konektivita ve zdravém, spravedlivém konkurenčním prostředí. To musíme mít na paměti. A pak je tu celá řada záležitostí, na které se musíme podívat. Postupy, časové rámce a podobně. To je proveditelné, máme proto také precedens, měli bychom to tedy následovat a všechny tyto věci, doufám, tedy eh, v konečném důsledku najdeme zhodu. Ale je třeba, abychom postupovali tak, jak je běžně zvykem, používali tu eh, filozofii a pravidla evropského unijního AKI a neměli bychom tu eh, přicházet s ničím novým, prostě jít eh, v zájmech letectví a brát v potaz doplňkovost obou nástrojů a to všechno ostatní se nám pak podaří. Ale složitější otázka pak bude eh, zabývat se těmi kompromisy. Bude to asi horší, než jsem sám očekával. Thank you, Chair. This... Děkuji. Tady my se věnujeme především podpuše konkurence a rovným podmínkám hospodářské soutěže, ehm, takže a nechceme skončit protekcionismu. Ehm, podmínky by měly být spravedlivé a rovné pro všechny aktéry na trhu, ať už jsou nebo nejsou z Evropské unie a měly by být, eh, neměly by být ehm, poživateli dotací a podobně. Takže máme mít žádný rámec pro rovnou hospodářskou soutěž a Evropská komise a další orgány mají dostatečné nástroje pro to, aby toto zajistili. Děkuji vám. Já jsem taky požádal o slovo. Vzhledem k tomu, že už nikdo další se nehlásí, takže velice rychle Eh, předtím, než eh, předám komisi slovo, bych chtěl udělat obecnou poznámku. Jedná se o nástroj vlastně obchodní ochrany. Máme takové nástroje i v jiných eh, tématech. To znamená, že jde o to, že to schéma zatím nebylo nikdy použito v současnosti a nemá tedy ten současný systém operativní charakter. Proto se dělá tato revize a proto se vypracovala tato zpráva pana Pipera. Jediný problém, jediný obecný problém, který souvisí s touto zprávou, samozřejmě eh, ta citlivost je eh, na úrovni detailů odlišná, ale smyslem je v podstatě mm, zabránit tomu, aby eh, ten systém nebyl dostatečně efektivní a aby tady nebyl odkladný účinek, to znamená, jak to zajistit, aby to bylo skutečně uplatnitelné. Například, co se týče těch bilaterálních dohod. Například domnívat se, že komise může mít v tomto ohledu určité problémy, paní Foster o tom hovořila, z hlediska zásahu mimo území EU. Samozřejmě že může zasahovat v případě těch jednotlivých obchodních dohod, pokud tedy tam dojde k ohražení těch eh, zájmů. Všem jednat extrateritoriálně, například eh, v Číně, v oblasti ocelářství, je jedním z takových příkladů. To znamená, že máme tady v podstatě celou eh, řadu záležitostí, které nejsou operativní. Takže ta skutečná otázka, která tady je, to je otázka konektivity, tak jak o tom hovořil Pavel před chvílí. My víme, jak to probíhá. Máte letiště nebo máte například některé země, kde nejsou ty velké letecké společnosti. V podstatě tady je jaksi riziko, že se to bude týkat zvláště Blízkého východu anebo těch společností, které pochází z těchto zemí. Takže my musíme dávat pozor na konektivitu eh, tak, abychom mohli obhajovat obchodní zájmy EU. Musíme zvláště u těch zemí, kde eh, jsou letiště, kde nejsou ty mezinárodní letecké společnosti a kde v podstatě operují ty vnitrostátní společnosti, tak musíme zde sledit postupy z hlediska Evropské unie a musíme spíše řešit tu konektivitu u nás. A samozřejmě je obtížné řešit tyto zájmy e, vzhledem k tomu, že existuje nekalá soutěž a určitá asymetrie. Já si myslím, že zpravodaj je velmi pozorný na všechno, co by mohlo nějakým způsobem zbavit tento text toho operativního charakteru, protože to je hlavní cíl eh, tohoto textu. Jakmile tam dáme odkladné účinky, odkladné lhuty a jakmile tedy připustíme, aby se vytratil ten operativní charakter, tak pak to bude znamenat, že se vrátíme k tomu předchozímu systému, který nebyl vůbec operativní. To je ten hlavní problém. Pane Cornelis, nyní máte vy slovo, protože nikdo další se už nechce vyjádřit, takže nyní bude mluvit zástupce komise. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Několik pozměňovacích návrhů bylo předloženo, my jsme je prostudovali pečlivě. Eh, celá řada z nich byla zajímavá a ten text zlepšuje a posiluje, jak říkal Rike, některé zase jdou opačným směrem. Chápu, že zítra bude eh, schůze eh, zpravodajů, stínových zpravodajů eh, o tomto návrhu a bude tady snaha ty jednotlivé směry, které jsou v těch návrzích vyjádřeny, nějak skombinovat. Já bych chtěl zdůraznit tři věci, když dovolíte před tou diskuzí, kterou budete mít zítra. Jedna se týká um, jaksi použitelnosti tohoto nástroje. Musíme mít na paměti, že cokoliv uděláme, tak to musí fungovat, jinak vlastně neděláme správně svou práci. A je tu jedna nová věc eh, oproti našim dřívějším diskuzím, a to souvisí z typy aktivit nebo tras nebo provozu, na které se bude vztahovat nařízení. A je tu pozměňovací návrh, aby se omezil uh, rozsah na uh, dvojice měst. To se domníváme, že není dobrý nápad, protože to popírá realitu Eh, toho, jak funguje letectví. To nejde jenom o létání z bodu A do bodu B a když poletíme do Spojených států, tak, že se budeme zabývat jenom letem mezi Bruselem a New Yorkem, ale tam je celá řada dalších souvislostí a letecký, mm, eh, letecká doprava je otázka spojení sítí a eh, budovat to na dvojicích měst by bylo velice rigidní a vracelo by nás to ke starému nařízení, kde byla celá řada nepoužitelných problémů. A jsme přesvědčeni, že pozměňovací návrhy 98 a 99 by značně podkopaly vůbec použitelnost tohoto nařízení. Druhá věc, ta se týká interakce bilaterálních dohod členských zemí. To je jasně důležitý aspekt diskuse. V radě se o tom hovořilo dlouze Mám, měli jsme pra, eh, radu od právní eh, služby komise i rady, že návrh nařízení je kompatibilní s bilaterálními dohodami členských zemí, tak jak byly eh, na stole ze strany návrhu komise. A hodně tam pomáhá celá řada různých mantinelů v textu, takže žádné opatření nemůže v důsledku toho nařízení vést k tomu, aby EU nebo členská země porušila své mezinárodní závazky. A za druhé, pokud by členská země eh, vyřešila, co si v bilaterální dohodě, tak komise ukončí jakékoliv další vyšetřování bez přijetí závěrů. Takže eh, to právní služba potvrdila, že je naprosto v pořádku a zcela kompatibilní. A mějme taky na paměti, že ještě tento nástroj má dodatečnou hodnotu, eh, i, protože mnoho bilaterálních dohod Eh, nehovoří nebo skoro nehovoří o otázkách spojených s otevřeným a konkurenceschopným trhem a je těžké je použít pro řešení problémů v této oblasti a také nemají eh, vždy jasné postupy pro řešení sporů, takže proto jsme přesvědčeni, že tady společně jako Evropané máme evropský nástroj pro řešení otázek provozu i tehdy, kdy je to mm, pokryto bilaterálními dohodami a je to naprosto v souladu s externí dimenzí vnitřního trhu. A jsme přesvědčeni, že ta myšlenka nebo návrh požadovat v jaksi povinné vyčerpání mechanismu řešení sporu dříve, než můžeme cokoliv udělat podle tohoto nařízení, že tento návrh také není dobrý, protože um, několika pozměňovacích návrzích 38, 31, 51 a dalších, to si myslíme, že by toto nařízení e, v jaksi zneschopnilo v řadě případů. A ty země, které by chtěly Eh, evropský přístup by jej nemohli využít, a ne, mm, protože by eh, tam není jasné mm, ten koncept toho vyčerpání všech prostředků. A poslední se týká konektivity. To je taky velmi důležité téma diskuze. Konektivita je pro nás také jádrem tohoto návrhu musíme zachovat otevřené a konkurenceschopné trhy, kde mnoho hráčů a mnoho nabídek na trhu žije vedle sebe. My jsme přesvědčeni, že při aplikaci tohoto nástroje musíme brát v potaz konektivitu a to je také e, zaznamenáno v tom konceptu zájmu Unie. Zájem Unie máme i v jiných nařízeních a umožňuje nám Eh, posuzovat eh, dopady přijímání opatření eh, a jak si stavět je ve světle v širšího zájmu Unie a regionu a zájmu spotřebitelů, podniků a podobně. Ve dvou fázích řízení, to znamená jednak před rozhodnutím otevřít vyšetřování a za druhé před rozhodnutím přijmout opatření. A, takže tehdy děláme, zkoušíme zájem Unie a tam i konektivita patří do e, těch parametrů e, testu konektivity, protože to je další kritérium e, pro podání stížnosti. Podání stížnosti vychází z nějaké praxe, která je nepřijatelná, diskriminační, deformuje trh a proti ní je podána žádost a stížnost a Domníváme se, že konektivita nemůže být sama o sobě podkladem pro e, stížnost. Ještě dva stručné body na závěr. Otázka časového plánu. My jsme přesvědčeni, že potřebujeme dost času na dostatečné vyšetřování, abychom dosáhli správné rovnováhy mezi rychlostí a kvalitou vyšetřování a je k tomu potřeba najít správný postup. A konečně otázka závěrečného rozhodování. My jsme přesvědčeni, že je důležité zachovat roli komise při přijímání závěrečných rozhodnutích. Je to otázka, kterou děláme i v jiných oblastích obchodních aktivit a eh, jak si chrání to členské země před nežádoucím tlakem odkudkoliv, tím, že rozhodnutí komise Eh, jak si tam do toho vstupují především v oblasti hospodářské soutěže a obchodu obecně. Takže tolik eh, z mé strany a přeji vám eh, dobrou diskuzi zítra. Děkuji mnohokrát, pane Kornelisi. A nyní dám slovo našemu zpravodaji. Panu Piperovi, máte slovo. Takže vypadá to podle délky vystoupení komise, že skutečně se touto záležitostí zabývá a i na úrovni parlamentu to jistě bude fungovat dobře. Já bych jenom zareagoval na některé konkrétní body, o kterých hovořili kolegové. Já sdílím to, co řekla paní Proust eh, za SAD. My taky nechceme, aby vlastně se zbavila, mm, zbavil tento text toho podstatného jádra. Ale souvis- souhlasím také s tím, co řeklo EKR eh, ohledně pole působnosti, o tom mluvila paní Foster, neměli bychom tady přehánět a musíme prostě se podívat na to, jaké bezprostřední akce je nutné spustit, dobré spustit Eh, některé nepřímé, eh, dále jaké oblasti ekonomiky by se do toho vůbec neměly zatahovat, protože nesehrávají nějakou roli. A co se týče role Evropského parlamentu, eh, my samozřejmě bychom se neměli vměšovat do dopravních záležitostí členských států. Tady bychom měli mít více důvěry v to, co dělá komise ale myslím, že je nezbytné, aby komise byla vybavena nezbytnými kompetencemi, tak aby Evropská unie eh, mohla v podstatě jednat s těmi jednotlivými státy, někdy i s totalitními státy, a aby společně hledala řešení. V každém případě to by bylo lepší, než aby jednotlivé státy jednaly individuálně a jednaly s těmito státy, které mají někdy eh, jaksi totalitní charakter. Také bych chtěl podpořit to, co říkal kolega Etelička za ALDE. To znamená, že bychom neměli politizovat tento problém a že bychom se měli soustředit na technicky důležité záležitosti, a abychom prostě tady nevybudovali nějaký politický konstrukt na tomto základě, abychom nevysílali takovéto signály, o které nám skutečně nejde. Musíme to v klidu zvážit, musíme pečlivě formulovat a neměli bychom z toho dělat takové politikum, jako některé členské státy říkají. Takže ještě jenom pár vět co se eh, týče tedy směrů, které tady zazněly. V každém případě budeme o tom hovořit zítra a já jsem velmi optimistický eh, z hlediska dobrých kompromisů, kterých tedy dosáhneme. Děkuji mnohokrát, pane Pípere. Já jenom připomínám, že hlasovat se bude 20. března. A pokračujeme v našem jednání, zůstáváme ještě v letecké dopravě a budeme mít nyní výměnu názoru s komisí ohledně výroční zprávy za rok 2016, která se týká provádění nařízení 300 lomen 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví. Pan Carlos je zde, vítejte, nebudete postupovat tak jako Filip Cornelis budete mít 5 až 10 minut a budeme moci mít diskusy. Pane Cornelisi, já vás jenom škádlím, samozřejmě. Takže, pane Carlosi, máte slovo. Prosím. Já mám jedinou touhu v životě jednat jako pan Filip Cornelis, ale nebudu to dělat tentokrát. Děkuji. Eh, pokusím se být stručný. Myslím si, že ten dokument, o kterém se to jedná, hovoří sám za sebe. Máme článek 16 příslušného eh, nařízení o společných pravidlech pro oblast civilního letectví. Tam jsou tedy výsledky nejen inspekčních aktivit, které komise provádí, co se týče eh, kontroly kvality v členských státech, ale také scénář celého vývoje v této oblasti eh, za dané období, tedy za rok 2016. V první řadě bych eh, se chtěl omluvit, protože většinou je tato zpráva prezentována dříve, ale nyní z důvodu interního auditu jsme vyčkávali na analýzu Eh, informací z členských států, abychom to mohli zapracovat do dokumentu a to spozdilo tuto prezentaci. Nicméně myslím si, že nyní je vše jasnější, co se týče konkrétních údajů, hlavně na straně 4 o úrovni mm, tedy plnění pravidel na úrovni celé Unie. Co je důležité zdůraznit, tedy, že ty nástroje, které komise má, aby dokázala řešit jakékoliv nedostatky, co se týče úrovně bezpečnosti na daných letištích, proto máme článek 15, který hovoří o tom, že toto letiště eh, bude stanoveno mimo tento seznam, dokud se tedy ty závažné skutky nenapraví a dobré je, že za rok 2015 se eh, neuplatnila ani jedna notifikace článku 15, tedy nemuselo se nic, vše bylo vyřešeno okamžitě a to, co si vyžadovalo delší čas, pak bylo podrobeno určitým kompenzačním opatření, aby se úroveň bezpečnosti doplnila. Dále, eh, co se týče spolupráce s jednotlivými zeměmi, nejenom s těmi, které mají uznané ekvivalence norem, jako Spojené státy, Kanada, Černá hora a další. Také provádíme, neřekl bych úplně inspekce, ale spíše takové návštěvy. Některé z těch letišť umístěných ve třetích zemí, týká se to konkrétně Spojených států, to je takový jeden z nejdůležitějších trhů. A také, eh, se kterým máme, eh, řekněme, eh, největší spolupráci, co se týče nápomoci a provádění společných aktivit a také postoj vůči mezinárodnímu společenství, zejména vůči ICAO. V roce 2016 se přijala rezoluce Rady bezpečnosti o bezpečnosti v letectví. To je velice důležité, protože to zdůrazňuje, jak je relevantní práce ICAO právě co se týče zajištění těch pravidel, pro bezpečnosti, aby byla eh, uplatněna, přijata a opravdu prováděna. Takže eh, je zapotřebí provádět dodatečná úsilí. ICAO toto podporuje, poskytuje eh, pomoc a samozřejmě tady na úrovni EU je tomu na na komise. Dále, co se týče politických iniciativ, tak eh, tady bych chtěl zdůraznit technologie a tu cestovní mapu na toto tématu a do toho se zapojí nejen členské státy, ale také nejrůznější aktoři, ať jsou to letiště nebo výrobci letadel. Tady je důležité zajistit, že tedy technologie hraje důležitou roli a eh, abychom mohli spoléhat i na další systémy pak další politické téma a to je ochrana veřejných prostranství a ochrana té krajiny kolem letišť. E, myslím, že i v této oblasti byla již vykonána obrovská práce, je to složité téma, tedy to, jak ochráníte ten prostor, který musí být otevřený, musí být volný, právě díky tomu různorodému užívání, eh, aby se zajistil nezbytná bezpečnost. Tady v tomto nám vypomáhají členské státy, analyzuje se situace. A zase i američtí partneři jsou, v nám, jsou nám v tomto nápomocní. pomocní důležitý je ten, řekněme, několika vrstvový přístup. Takže to je z mé strany vše. Myslím, že další eh, detaily, to vše najdete v tom dokumentu a rád zodpovím vaše dotazy. Merci. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit pan Marinesku. Máte slovo. Thank you, president. Děkuji. Samozřejmě tento aspekt bezpečnosti je velice důležitý a nové základní nařízení o tom hovoří. A ta diskuse, která se vztahuje k možnosti, aby Evropská agentura byla zapojená do tohoto aspektu. A tak bych se chtěl zeptat komise, jestli vědí, proč se členské státy staví tak proti eh, zapojení Evropské agentury v této oblasti. Nemyslím ve všech oblastech, které jsou pokryty nařízením 300, ale prakticky ve všem. Protože, jak bylo řečeno, je to důležité, došlo k teroristickým útokům a potřebujeme harmonizovaný přístup. Já nehovořím o tom, že bychom potřebovali někoho, aby šéfoval bezpečnostním kontrolám, ale potřebujeme harmonizovaný přístup všude v Evropě, protože si myslím, že potřebujeme si vyměňovat informace a opatření která by mohla vycházet ze společného přístupu. Děkuji, pane Marinesku. Paní Prus, máte slovo. Ano, mnohokrát děkuji. V posledních letech jsme viděli, že u bezpečnosti leteckého sektoru je nutné něco zlepšit, takže moje politická skupina jsme navštívili letiště na Brus- Bruselu a tady jsme se nechali přesvědčit tou novou koncepci a přitom jsem pochopila, že, jak je to v té zprávě uvedeno, musíme zajistit kvalitu a hlavně průpravné školení zaměstnanců. Tak eh, tady mě zajímá, jak to hodnotí komise jak se dívá na smart security na letištích. Já tady mám trošku smíšené pocity. Na jedné straně máme potřebu optimalizovat kontroly, ale na druhé straně se dívám na ty systémy kriticky. To znamená, tady se selektují cestující podle některých znaků a pak jsou tady různé úrovně té kontroly. To znamená, eh, do toho se zřejmě také zatahují zvyklosti nákupu na internetu. To znamená, eh, Myslím si, že eh, nebylo by dobré takto přísně všechny kontrolovat, pokud předem tedy mm, neposkytnují údaje, které se vyžadují. Takže je zajímalo by mě, jak hodnotíte tyto postupy a jestli máte ještě další nějaké projekty eh, v budoucnosti z hlediska mm, eh, těch jednotlivých eh, členských států, které se nějakým způsobem provinily. Děkuji a paní Foster, prosím. Děkuji komisi za komplexní informace. Já jsem původně byla zpravodajkou v roce 2011 pro tuto zprávu, takže mám, mě to zajímá, máme úzké vztahy s Američany a zbytkem světa v těchto otázek a myslím si, že to, co jsme dělali tehdy, funguje dobře a myslím si, že to, co jsme zjistili nadále, jak si platí, že všechny tyto země, jak si splňují toto nařízení obecně, ehm, to jsou určité formy kritérií, na kterých jsme pracovali a dále se dá říci, že ty hrozby se mění také, protože třeba došlo v Moskvě eh, na letišti k teroristickému útoku eh, na zemi, eh, ne ve vzduchu a tak. Čili je tu celá řada hrozeb, které je těžké předjímat. Je to vždy složité a e, určité kontroly pracovníků musí e, být také rozšířeny, ale členské státy jak si musí být odhodlané to dělat minimálně u pracovníků na zemi, aby e, mohli s větší flexibilitou předjímat to, co teroristé chtějí podniknout. A Jinak jste, myslím, mm, jak si postupovali dobře, náhodné kontroly na letišti eh, v, ze strany těch eh, týmů komise, ty jsou velmi důležité. Jak si vaším úkolem není uzavřít letiště, ale pomoci eh, leteckým orgánům zlepšit jejich činnost. A poslední věc se týká způsobu, jakým se zachází s cestujícími. A je tedy pravda, že my se nesnažíme profilovat ehm, ehm, cestující, je to příliš politicky korektní, je to země největší chyba a množství ehm, jaksi proniknutí do kontrolovaných zón a podobně, to se stává prakticky dnes vyloučené. A proto množství času, které je tomu věnováno, veliké a to zdůvodňuje jenom to, že členské státy a komise by se měly podívat třeba v případě pravidelných cestujících, aby nebo mohli dostat další informace vládám, aby mohli procházet kontrolami e, snáze, protože nepředstavují žádnou hrozbu. Třeba e, jsem se dívala, jak to vypadá teď na letištích a je to příšerné eh, lidé na dovolené, třeba pro ně to je úžasná zkušenost, že jako pojedou na letiště a teď pra, provozovatele letišť potřebují, aby lidé nakupovali eh, v, ve free shopech, ale lidé na to nemají čas, protože tráví eh, hodiny na kontrolách a i přes eh, bezpečnostní výzvy, které máme, musíme prostě postupovat lépe. Měli bychom nalézt sofistikovanější způsoby, jak to řešit. Technologie je řešení, ale taky je třeba využít eh, i politická rozhodnutí, inteligenci a všechno, protože si myslím, že takto to nemůže fungovat, ale mm, komise dělá dobrou práci a, a máte naši eh, plnou podporu. Děkuji, pan de Grande, máte slovo. Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem se dostavil pozdě, zasedal jsem na jiné skupině, ale samozřejmě tato téma je velice zajímavé. Už dlouho se tímto zabývám, byl jsem také autorem stanoviska na téma těch skanerů před několika lety. Ano, všechny ty obavy, které jsme tehdy zmiňovali, se vlastně zhmotnily a obdrželi jsme jen málo odpovědí na tyto obavy občanů. Takže samozřejmě, že toto vše postihuje naše občany. Při této vlně migrantů máme miliony migrantů, kteří se přesouvají po celém světě a myslím, že je třeba si zopakovat hodnoty Unie. Teroristé se objevují uvnitř našich společností, už jsou to často i naši sousedé. Globalizace, možnosti mobility přinášejí mnohé možnosti, ale také velké výzvy. No a myslím si, že zásadním tady všude je bezpečnost. To je hlavní obava našich občanů. Oni jsou znepokojeni terorismem a riziky, které to přináší pro jejich bezpečnost ale naši občané také nechtějí mít své svobody omezené a svoji mobilitu omezenou. Letecká bezpečnost eh, je taková oblast možností, která může šířit strach z terorismu. Je to eh, oblast eh, letectví, ze které mají lidé strach a eh, lidé si stále ještě pamatují, že toto není jenom takové středně závažné riziko, je to naprosté riziko. A jak zajistíme tedy bezpečnost, aniž bychom ovlivnili mobilitu? Potřebujeme nový způsob řízení a ochraňování našich občanů, letišť a našich hranic. Pokročuje se hodně v oblasti bezpečnosti. Například se vytvořilo středisko boje proti terorismu na úrovni Europolu, aby se rychle zaznamenaly možné hrozby, nové moda operandy. Také se pokročilo v rozvoji stávajících eh, informačních systémů, také máme nový návrh SIAS, toho systému vstupu a výstupu a členské státy vytvářejí své vlastní systémy PNR eh, zavedené v, v dubnu 2016. A letecké společnosti tady hrají také důležitou roli. Všechny tyto systémy jsou zásadní pro leteckou bezpečnost, ale tady nejde jenom o vytváření nových informačních systémů. Musíme zajistit, aby byly propojeny ehm, chceme mít takové systémy kontroly hranic, kontroly migrace, které budou interoperabilní. Segurita je totiž eh, klíč, eh, pardon, bezpečnost je klíčová. Eh, potřebujeme tu mít, v tomto mít takový geopolitický nástroj. Máme Evropskou agenturu pro bezpečnost, také oddělení pro kyberbezpečnost v letectví. To letectví zhrnuje všechny tyto oblasti právě z toho vlastně, že díky němu se šíří ta hrozba. A proto kladu komisi dvě otázky. Ví komise o tom, eh, že jsem se snažil vyjednat vlastně to, aby, se, aby prošla zpráva pro vybavení eh, bezpečnostních kontrol na úvodu to bylo zablokováno na radě, ale následně s tím byl problém i na komisi, takže byl bych rád, kdyby ten interní postup byl urychlen. Já proto mám určité pochopení, nicméně neustále se tu jaksi mění postoje. Já chápu, že to jsou potíže, které ani ze strany komise si nikdo nepřeje, ale prostě nemůžeme tu vnímat tyto obavy ze strany občanů a vidět, že se nic neděje potřebujeme předkládat řešení. Už máme připravené postupy a technologické možnosti. Už tu zaznělo, že občané těžko eh, vnímají, jak může existovat duty free a zároveň je tu nedostatečná možnost. Prostě jsou tu ty prostory, Eh, pro duty free obchody a jde to na úkor bezpečnosti. Ale my už máme dostatečně bezpečné postupy. Ano, rada naslouchá národním zájmu, ale zároveň tady v té dichotomii svoboda, bezpečnost bychom měli jít ve prospěch bezpečnosti. Je to zapotřebí. A pak bych ještě chtěl vědět, jaká opatření provádějí, aby se ulehčila, usnadnila tak eh, komunikace mezi eh, mm, spravodajskými službami. Myslím si, že pro bezpečnost je nejzásadnější informovanost, protože po všech těch teroristických útocích se zjistilo, že tu byl vždycky nějaký nedostatek v tom přesunu informací a že kdyby k tomu nedošlo, dalo by se všemu tomu zabránit. Uh, to je důležité opravdu, aby docházelo k e, tomu, aby si i ty spravodajské služby uvědomily, že tady něco nefunguje. Když jsem vypracovával to stanovisko na téma moderních skenerů, tak jedním z těch tématů nebo záměrů bylo to, aby komunikace, aby kontrolní služby zajišťovaly také ochranu údajů a dnes eh, jsou ochotní certifikovat tyto, tato data. To je naprosto nevyhnutelné. Už eh, vlastně fungují systémy PNR. Je třeba pokročit v této věci, implementovat ty materiální možnosti, které máme eh, k dispozici. A je to také díky vlastně nátlaku ze strany členských států. Děkuji. Děkuji, pane de Grande. Pane Kune, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je to velice zajímavé téma, které v podstatě nás provází od Lockerbie. Stále se tím zaměstnáváme v našem tranu a klademe si otázku, jak máme tuto bezpečnost zajistit nejenom pro cestující v Evropě, ale vůbec pro všechny cestující letecké eh, dopravy od tady toho letiště, kde startují, až po to konečné letiště. Eh, diskutovali jsme celou řadu let o body skanerech a o dalších zařízeních, o tom, jakým způsobem má probíhat osobní kontrola. Nezávisle na tom, zda mm, jsou to registrovaní cestující nebo zda ty osoby jsou zcela neutrální. Já myslím, že tady se mnohé podařilo. Ta detekce na kovy, na výbušniny, na drogy, eh, Tyto detekce jsou možné díky různým technickým postupům, také konzistentnost tekutin, ta může být také jak si zjišťována velice zajímavými eh, technickými pomůckami, ale je nutné také dělat namátkové, namátkové kontroly a eh, profiling. To bychom neměli spouštět za zřetele. A především, co se týče kombinovaných letů, to znamená cestující a zboží. Podle mého názoru to je jeden z faktorů, který by měl být jaksi více sledován. Tady je také biosenzorika, která tu hraje velkou eh, roli. Paní Foster o tom hovořila. Tady potřebujeme eh, vyškolené eh, lidi a vyškolené psy taky, kteří mohou udělat tuto detekci. Například na letišti Charles de Gaulle, tam se namátkově odebírá zboží, které se potom kontroluje. A pak je další věc, která je pro mě důležitá, na kterou bychom neměli zapomínat. Je tady také kontrola pro zaměstnance, pro stav to znamená také pro odbavující personál. I ti jsou stejně důležití a měli by se stejně kontrolovat, eh, mělo by se zjišťovat, zda nepředstavují nějaké riziko. A teď jsem ztratil niť. To znamená zaměstnance kontrolovat na jedné straně a samozřejmě taky dodavatele, dodavatelské firmy. Víte, že máte checklist, kdo je v podstatě bezpečný dodavatel, který dodává všechny možný, všechno možné zboží duty free, ale podle mého názoru i toto musí být intenzivně sledováno, aby tady nevznikly nějaké bezpečnostní mezery. Takže to je celkový přehled. Já myslím, že my jsme velmi výrazně pokročili. Zažíváme situace po teroristických útocích, kde v podstatě mm, víte, že jsme zaznamenali, že se maskují tito pachatelé. A to jsme všechno již zažili. A samozřejmě v takových eh, situacích musí být vyškolený také mm, personál eh, pilotní kabiny a vůbec celkový personál eh, v letadle. To znamená, není možné jenom udělat takovéto školení v tom velkém okruhu a opomenout na tyto lidi. Takže je to velmi zajímavé téma. Děkuji za tuto zprávu ta má obrovský jaksi eh, dopad i z hlediska vnímání zvenku. Eh, občané by měli vědět, že když nastoupí do letadla, tak eh, jsou bezpečí. Děkuji, pane Kůne. Teď se dívám na pana Carlose Mestra a poprosím ho, aby učinil závěr a zareagoval na ty otázky. Takže máte slovo 5 až 10 minut. To bude stačit v široké míře. Děkuji vám, pokusím se být stručný. Takže nejprve několik specifik, která tady zazněla třeba v souvislosti s EASA. Každý se shodne na tom, že EASA má sehrát svou roli v oblasti bezpečnosti co do koncepce a také si myslíme obecně, a nejenom v komisi, ale i členské státy, že se hrávají významnou roli také v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jinak si nemyslím, že by tady byl silný odpor, ale určitě je tu určitý pocit, že některé věci spojené s bezpečností, na rozdíl od zabezpečení, se eh, týká také eh, důvěrných informací, které patří mm, třeba do oblasti spravodajských služeb a podobně a EASA není v dobré pozici pro zpracovávání tohoto typu informací. Nicméně komise i před diskuzí o základním nařízení již zahájila dialog s EASou, aby e, našla nějak společnou, společný základ pro to, aby e, bezpečnostní Ehm, aspekty, které, kde EASA může něco eh, dobrého nabídnout, tak abychom to využili a náležitě zpracovali. Čili ta situace se nadále zlepšuje a míří správným směrem. Jinak bych se chtěl ještě dotknout také otázky Landside. Eh, jedná se o eh, útoky na pozemní cíle na letištích, je to otázka ochrany pracovníků a cestujících veřejnosti obecně eh, v těch otevřených prostorách letišť a tam není žádné zlaté řešení, žádná technologie, která to vyřeší je potřeba k tomu přistupovat komplexním a časově efektivním způsobem, kdy budujete různé aspekty. Jeden z nich to je to, co jste říkali, to je ta bezpečnostní kultura, to znamená nejenom pracovníci, ale i veřejnost si mají být vědomi role, kterou mohou sehrát v oblasti bezpečnosti. Dále se to týká výměny informací nejenom v okamžiku útoku, ale především předtím, eh, aby byl jasný komunikační řetězec, a e, o, čem, o jaké postupy mají být uplatněny v případě, že k útoku dojde. To taky znamená informování a, a, a je to e, například v případě těch útoků v Zaventem na letišti první řešení bylo rozšířit perimetr a provádět kontroly pár metrů od terminálu, že to prostě řešení není e, ono je potřeba nalézt řešení eh, tam, kde je ten tok lidí, aby nedocházelo k naopak k koncentraci těch potenciálních cílů. Další věc, která tu zazněla, říkali to paní Foster a pan de Grandes, to není jak jako eh, spát, eh, zpátky ke kontrolám. Kontroly to je jedna věc, ale my potřebujeme k, přistupovat se celistvě eh, k hrozbě. Já si nemyslím, že existuje jedno specifické řešení, ale mohli bychom nalézt systém, který povede k výsledkům a ujistit se, že efektivní kontroly Eh, změn motivace, třeba v případě nějakého insidera, který má styky se zaměstnanci nebo smluvního pracovníka a podobně. Takže panu Kunovi bych chtěl vysvětlit, že například, když pracovníci dostanou eh, vysačku, externí pracovníci, tak eh, ať už jsou to dodavatelé zboží nebo tak, tak eh, jsou také kontrolováni na výstupu a, jsou, eh, a prochází rámy. Takže to jsou opatření, která existují, která by asi možná se dala ještě lépe rozvinout. A to souvisí eh, s, s takovou více filozofickou diskuzí, o které hovořila paní Foster, jako co můžeme udělat do budoucna. Stávající situace není udržitelná, Eh, když dojde k nárůstu cestujících, tak ještě musíme eh, si dělat odstup. Diferenciace cestujících by mohla být jednou cestou, ale varoval bych před slepou podporou. Ono to může obsahovat celou řadu operativních problémů, až po navýšení určité zranitelnosti. Takže na to pozor a to je třeba úzce spojovat se s jednotlivými subjekty, letiště, e, výrobci a tak dále. V případě diferenciace cestujících tak, aby to opravdu fungovalo. Totež se týká využívání informací. Víte, že nařízení o ochraně dat v Unii e, e, vyžaduje, abychom byli opatrní aby ty informace fungovaly pro nás, pro naší bezpečnost, pro bezpečnost naší dopravy a abychom neusnadňovali nebezpečným lidem nebo neposkytovali nebezpečným lidem informace a, a tak. A konečně otázka kybernetické bezpečnosti. Já si myslím, že to je velmi důležité téma, není to specifické pro dopravu ani pro letectví, takže musíme využít to, co dnes existuje v oblasti eh, eh, směrnice NRS a jaká opatření nebo akce by mohla být potřeba pro oblast letectví a jaká specifická opatření by bylo možno přijmout. A konečně certifikace bezpečnostních zařízení. Já doufám, že rychle pokročíme a že budou nalezena řešení, tak abychom už mohli pokročit v oblasti, která je velmi důležitá a naše práce spolu s členskými státy, třeba v oblasti výměny informací, mm, skutečně postupuje velmi pozitivně a rychle a hodnocení rizik je nyní rutinní záležitostí práce komise spolu, eh, tedy kolegové z DG MOV a DG Home, tam je zapojeno taky celá řada subjektů z členských zemí a budeme dál pokračovat v tomto směru. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane ministr, za vaše upřesnění. Je to v podstatě začátek této první konzultace a budeme mít příležitost se k tomu vrátit. Drazí kolegové, já ukončím naše zasedání, nicméně vám řeknu termín příštího zasedání. Příští zasedání se bude konat eh, 26. února od 15 hodin pondělí. Přeji vám dobrý týden a těším se, že se s vámi potkám v koluárech. Děkuji a brzy naschledanou.